So, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Dobrý den, vážení kolegové, vážené kolegyně, vítám vás v poslední eh, den zasedání před eh, letní přestávkou. Těší mě, že zde pár poslanců ještě je. Máme před sebou veliký program dnes s prezentací polského předsednictví a srdečně bych chtěl mezi námi eh, přivítat eh, pana ministra Marka Savického, ministra pro zemědělství a rozvoj venkova Polska, eh, který je předsedou Rady pro tuto oblast. V našem výboru jsme odpovědní také za bezpečnost potravin a proto nás zajímá mnoho bodů. Pan ministr Savický studoval na fakultě zemědělských věd, má PhD v tomto oboru a byl státním tajemníkem v Ministerstvu pro komunikace mimo jiné je také majitelem zemědělské farmy, tedy zemědělství praktikuje, nejenom, že o tom hovoří. A od roku 1993 byl v polském parlamentu, kde měl nejrůznější funkce jako předseda výboru pro ochranu konkurence a ochranu spotřebitelů. Dále byl také předsedou parlamentní skupiny eh, polské zemědělské selské strany. Vítám vás, pane ministře, v výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu. Eh, při naší návštěvě ve Varšavě jsme měli již příležitost hovořit o nejrůznějších tématech a bude zajímavé si vyslechnout eh, Eh, vaše plány v rámci polského předsednictví. Dávám vám nyní slovo, prosím. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie posłanki, panowie posłowie. Wielki... Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, je pro mě <clears throat> velkou ctí vás dnes moci dnes oslovit a hovořit o prioritách polského předsednictví eh, v oblasti zemědělství, rozvoje venkova a rybolovu. Chci vám poděkovat za tuto příležitost se s vámi setkat a chci především poblahopřát francouzským poslancům a francouzským občanům k jejich národnímu svátku. Proto také jsou dnes všichni v Paříži, zazněl hlas eh, z plána. Vážen, <clears throat> vážené dámy, vážení pánové, Polsko je velká evropská země, No, pro níž je zemědělství významným odvětvím. Proto mezi naše tři hlavní priority patří tedy a bezpečná Evropa, a bezpečí, be, bez, zabezpečení dodávek potravin a, a energií a také obrana a potraviny jsou na tom seznamu jako první. Loni jsme viděli, jak zabezpečení dodávek potravin a i bezpečnost potravin nabývají na významu. Jak zabezpečení potravin, tak bezpečnost potravin jsou různými aspekty. Je tady kvalitativní i kvantitativní aspekt ve vztahu k potravinám, ale rovněž jistota pro producenty potravin, protože ti musí mít možnost plánovat svou činnost dlouhodobě v zemědělství a rozvoji venkova se polské předsednictví zaměří na reformu SZP po roce 2013. Debata o obnovitelných energiích zde bude také v této souvislosti významná. To chci zdůraznit, protože před 150 lety bylo zemědělství v energetice soběstačné, jenže teď vzhledem k výzvám změny klimatu bude třeba se znovu vrátit k otázce energetické soběstačnosti zemědělství a to znamená, že obnovitelné energie a biomasa budou brány velmi vážně naším předsednictvím. V sobotu jsme se setkali v Sopotech eh, v Polsku a hovořili jsme právě eh, o tomto tématu obnovitelných energiích. Doufám, že Rada ministrů přednese závěry z tohoto setkání. Také chci poukázat na další otázku našich priorit na společnou politiku v oblasti rybolovu. Chceme provádět reformy eh, politik, eh, obou těchto politik, SZP i společné rybolovné politiky. Eh, během několika uplynulých dní jsem hovořil s řadou poslanců o obou těchto reformách a Zjistil jsem tedy, že v Evropském parlamentu eh, je veliká ochota k reformám. V případě zemědělství to chápu tak, že panuje vážné znepokojení a k zemědělství se stavíte velmi pragmaticky, ale přesto je tady takové tvrdé jádro poslanců, kteří kterým také jde o rozsáhlou reformu politi- eh, politiky v oblasti rybolovu. Komise přednese návrhy na elektronické označování dobytka a já doufám, že parlament podpoří úsilí předsednictví o zjednodušení identifikace dobytka. Náklady na identifikaci ovcí přitom ale převyšují možný užitek takové identifikace a proto i tento problém budeme řešit. Potom je zde blahobyt zvířat. Na podzim komise zveřejní zprávu o implementaci nařízení o blahobytu zvířat a také pravidla o e, přepravě zvířat. Doufám, že všechny tyto aspekty, to znamená o blaha zvířat i o přepravě zvířat, budou pečlivě zváženy a očekávám, že se nám podaří najít řešení a učinit rozhodnutí, která splní očekávání v oblasti blahobytu zvířat, ale vezmou přitom i v úvahu ekonomické možnosti zemědělců. Několik slov k fitosanitárním otázkám. Fitosanitární pravidla v Evropské unie vznikly před, vznikla před 30 lety a proto nazrála doba vážně se zamyslet nad touto úpravou, protože hrozby plynoucí z chorob a škůdců jsou stále naléhavější, vyšší a kdybychom pravidla neupravili, nemohli bychom tyto hrozby snížit. Dále je zde otázka obchodu eh, s reprodukčními materiály s reprodukčními látkami. Zde je třeba zajistit maximální kvalitu. Musíme chránit životní prostředí, ale zároveň brát v úvahu globální kontext a normy na ochranu životního prostředí. Při přípravě právní úpravy ze strany komise o reprodukční eh, otázkách eh, se jí dostane od předsednictví plné podpory. A pak je zde otázka geneticky modifikovaných organismů, kde polské předsednictví bude chtít spolupracovat podle materiálu zveřejněného komisí a parlamentem. Chceme připravit půdu pro co nejrychlejší otevření trojstranných rozhovorů i s Evropským parlamentem. Podle mého názoru ta debata, která doposud v Evropě na toto téma probíhala, ještě neskončila, není zcela hotová. Rok 2011 vyhlásil OSN jako Mezinárodní rok lesů. 30 území Polska je pokryto lesy a a naše biodiverzita patří v Evropě k nejbohatším. Lesy v Polsku má na starosti Ministerstvo životního prostředí, ale já bych se k lesům přesto rád krátce vyjádřil. Rada se zájmem zaznamenala usnesení Eh, přijaté parlamentem, co se týče zelené knihy Komise o ochraně lesů a informaci o ochraně lesů v Evropské unii. Jsem si jist, že Rada bude souhlasit s vaším názorem, že lesy pomáhají ochraně životního prostředí a sehrávají i důležitou sociální úlohu a přispívají k trvale udržitelnému rozvoji venkova. Zemědělci a lesníci představují více než 90 ochránců životního prostředí na celém světě. Lepší informace o lesích v Evropě a Eh, vyšší ochrana lesů v Evropě jsou klíčovými úkoly, které po nás vyžadují, abychom byli lépe připraveni a lépe vybaveni, zvláště v kontextu klimatických změn komisi se dostalo od veřejnosti členských států a institucí bohaté zpětné vazby v odezvě na její zelenou knihu o lesnictví a my jsme připraveni spolupracovat s komisí i parlamentem. Co se týče mezinárodních aspektů lesnictví, chci říci, že polské předsednictví bude pokračovat ve eh, výborné práci, kterou eh, provádělo maďarské předsednictví. Eh, mám zde na mysli především projekt lesy Evropy, která, který vznikl na ministerské konferenci o ochraně lesů v Evropě. V červnu v Oslu eh, se eh, evropští ministři pro lesnictví eh, rozhodli na závazné dohodě, která se týká evropských lesů. Rovněž schválili evropské cíle, včetně nařízení, které se chystá na listopad 2011. Uděláme vše, co bude v našich silách, abychom byli v tomto procesu nápomocní. A teď několik slov k, k mezinárodní organizaci, která odpovídá za tropické dřevo. Zde ta mezinárodní dohoda ještě není ratifikována, je to dohoda z roku 2006. Polské předsednictví chce úzce spolupracovat s parlamentem, komisí a členskými státy. Po zveřejnění zprávy, kterou eh, připravil eh, Mezinárodní výbor pro obchod, chce Evropský parlament schválit také své stanovisko a to v září. Výbor FAO, který zodpovídá za udržitelné využívání genetické, genetických materiálů se po 13. setká v Římě tento měsíc. A polské předsednictví i zde naváže na práci našich maďarských předchůdců tomto poli. Pane předsedo, vážení poslanci, já vás mohu ujistit, že uděláme vše, co bude v našich silách, abychom pokračovali ve všech nejrůznějších reformních procesech, tak, abychom se výsledků dočkali co nejvíce již v letech 2011, 2012 a těším se, že budu moci odpovědět na vaše otázky. Ano, pane ministře Savický, děkuji vám srdečně za prezentaci programu polského předsednictví v Radě. Musím říci, že máte na starosti velmi důležitý rezort, který se zabývá mnoha velkými tématy. Zemědělství, lesnictví, rybolov. To je vlastně jádro sektoru politiky biodiverzity a je to také velké téma ochrany životního prostředí a ochrany klimatu. Takže všechna velká témata jsou vlastně také součástí vašeho portfolia. Polsko má Evropě skutečně veliké nabídky, stejně jako váš výbor byla reakce pana ministra. Ano, e, tato témata, včetně ochrany zdrojů, to jsou velká témata 21. století. Takže blahopřeji k vašemu programu. A Polsko může Evropě nabídnout mnohé. Máte krásné krajiny, kde biodiverzita ještě je e, zajištěna. Zkušenosti e, z těchto krajin můžete skutečně vyvážet. Zmínil jste se o lesích e, a i v tomto oboru máte v Polsku krásné příklady. Udržitelná zpráva lesů, a to je zásada která by měla platit v celé Evropské unii a má mnohé výhody. Vím, že dalším stěžejním bodem je také agrární politika a její reforma. V parlamentu výbor pro zemědělství a výbor pro životní prostředí podpořili tuto reformu zemědělské politiky Prvním pilířem je tedy zelená oblast zemědělství a také bylo rozhodnuto podporovat zemědělce za ochranu životního prostředí a vytváření dobrých rámcových podmínek. Eh, Zmínil jste se také o rybolovu. O tomto sektoru politiky v minulosti jsme ve výboru o tom eh, velmi často eh, diskutovali. Eh, moře je příliš zatíženo rybolovem, výskyt ryb je ohrožen. My jsme se zabývali především otázkou tuňáka, jehož stav je ohrožen. A také globálně na konferencích se debatuje o tom, jak by bylo možné zachránit výskyt tuňáka a také výskyt jiných druhů. Takže i zde je nezbytná reforma jako v agrární politice. Nové zemědělské technologie nás rovněž zajímají v tomto výboru v oblasti potravin se setkáváme s nanomateriály, které se přidávají do potravin, aby bychom rádi věděli, jaký dopad to má na lidské tělo. Eh, v rámci nařízení o novel food jsme si byli s eh, radou a zajedno, že je nezbytné toto deklarovat eh, na obalech, tedy použití nanomateriálů v potravinách, ale nedokázali jsme se dohodnout o klonování zvířat. Zde ještě uvidíme, zda komise předloží nový návrh a to do konce roku. A my tedy chceme, aby tento návrh byl předložen co nejdříve. Máme však eh, také eh, nový návrh k genové technologii. Eh, ano, parlament půjde rovněž cestou tedy národních řešení, protože společné řešení eh, není eh, možné, takže každá země se může sama rozhodnout, zda bude pěstovat GMO organismy. Ehm, my bychom eh, toto rádi uzákonili a vaše předsednictví k tomu může přispět. Dobrá, myslím, že však existuje mnoho dalších eh, témat, jako je blaho zvířat. Eh, také jsem četl, že kůň již nemá dostat ono, onu vypálenou značku Nýbrž čip, kde bude jeho identifikační číslo. To je skutečný pokrok eh, také ve smyslu blaha zvířat. Zvířata to bolí stejně, jako by to bolelo i nás. Dobrá, je zde mnoho kolegů, kteří se chtějí vyjádřit. Ještě jednou děkuji za vaši prezentaci a kolega Sebr se hlásí jako první. Pane ministře, já bych chtěla rovněž eh, vás přivítat v tomto výboru. Máte před sebou celé široké pole eh, témat, na kterém chcete pracovat. Nás zajímá především to, co eh, pan předseda řekl nakonec, tedy téma GMO. Jistě víte, že Evropský parlament eh, se rozhodl většinově pro toto rozšíření subsidiarity. Já toto interpretuji tak, že e, občané jednotlivých států chtějí sami rozhodnout o tom, zda takovéto rostliny budou pěstovány na území e, jejich státu. Jak chcete tuto obtížnou situaci e, deblokovat, jaké iniciativy chcete učinit, aby bylo možné dojít k výsledku subsidiarity. Druhé téma, které nám leží na srdci, to je bezpečnost potravin. Víme, že e, vyšší počet obyvatel vede také k navýšení cen a Eh, kladu otázku, zda společná rybolovná politika, která je součástí eh, zemědělské politiky, ale má menší tedy pozornost v médiích. Ale když se podíváme na rybolov eh, nejenom jako dodavatele bílkovin, tak víme, že situace v radě v souvislosti s přílišným rybařením Eh, přílišným rybolovem, se staví proti krácení kvót a jiné státy, které v tomto sektoru nejsou zastoupeny, eh, jsou spíše lhostejné k tomuto problému. Takže co chcete udělat, abyste těm jedněm dali lepší perspektivu a všem lepší možnost využít bohatství meří? Eh, obnovitelné energie Myslím si, že eh, poprvé byla v USA spotřeba obilí eh, vyšší eh, pro energetiku než pro potravinářství a to je trend, který by se v Evropě mohl také projevit. Proto se chci zeptat, jaké podněty chcete stanovit v této oblasti, aby ona konkurence se potravinářským sektorem nebyla příliš značná tedy konkurence s energetikou. Děkuji. Kolega Perilo, zpravodaj o eh, ovocných šťávách, především se zabývá otázkou cukru v těchto šťávách. Děkuji, pane předsedo. A děkuji, pane ministře, za vaše vystoupení jak řekl pan Leinen, já eh, zpracovávám otázku novelizace směrnice o ovocných šťávách. A mám eh, k této věci jednu otázku a pak ještě jinou otázku. Ta první otázka. Jaké máte stanovisko ke kodexu alimentario eh, a jeho naplňování? To samozřejmě není závazná norma a reguluje různé postupy v potravinářské oblasti, které jsou velmi různorodé na světě. A na jedné straně e, jsou tady e, určité mezinárodní e, zásady, které celkem platí, týkají se například kyselosti, ty musíme respektovat, musíme také převzít. A v kodexu alimentáriu Eh, musíme nakonec stanovit eh, podobné podmínky pro všechny, když tady jsou určité eh, právní výjimky pro Evropu a to musíme respektovat také z hlediska VTO. A dále také je tady otázka přidávání určitých složek do ovocných šťáv. Máme tady vlastně dvojí působení. Na jedné straně je tady, je tady určitý soubor pravidel, které platí eh, pro eh, výrobky, a na druhé straně jsou některé přísnější, eh, pra, přísnější pravidla. A mě by právě zajímalo, jak přistupovat k této normě. A druhá otázka, která se netýká ovocných šťáv. Když jste hovořil o lesích, tak eh, jsem tomu rozuměl tak, že vy jste proto, aby existovala nějaká směrnice či jiný evropský eh, předpis, eh, který by se týkal lesů a který by musel samozřejmě respektovat různorodost lesů v Evropě, ale současně by stanovil určitý minimální soubor norem pro oblast lesů. Tedy mohli bychom mít takovou společnou normu, která by ovšem brala v úvahu specifika v různých oblastech. Chtěl bych vědět, zda eh, tedy eh, vy jste skutečně pro to, abychom jednoho dne měli takový evropský právní předpis, který by stanovil minimální soubor norem pro obor lesnictví, pro evropské lesy. Děkuji. Muchas gracias. Děkuji. Berbel de Brun. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. A také já chci poděkovat panu ministrovi za to, že dnes dopoledne mezi nás přišel a podělil se s námi o své názory. Já jsem také velice ráda, že jsem vyslechla ministrovo vyjádření eh, konkrétně k lesům. Eh, protože jsem stínovou zpravodajkou k tomuto tématu. A velice bych uvítala ještě trošku další podrobnosti eh, k té eh, otázce lesů. V čem vidí pozitivní aspekty a v čem vidí, že by polské předsednictví mohlo přispět? Já jsem z Irska a proto jsem velice ráda, že slyším, jeho mm, názory na zjednodušení označování dobytka, konkrétně ovcí. Eh, také mě velice zajímá reforma společné zemědělské politiky. Pan ministr uvedl, <clears throat> že má tady pragmatický názor na tuto oblast. Mě by zajímaly dvě věci. Za prvé, eh, otázka podnětu stimulů pro eh, zemědělce, aby zlepšili udržování životního prostředí. To je velice silný druhý pilíř tak jak to také nedávno vyjádřilo usnesení parlamentu. A dále pilíř 1, takzvaná zelená směrnice. Pan ministr hovořil o tom um, a já se ptám, jak si myslíte, nebo jakým směrem si myslíte, že se ubírají tyto věci v diskusi mezi členskými státy? Zda tady bude spíše flexibilita pro členské státy nebo přesně stanovená akce, jaký směr e, nabere Evropa a co si myslíte? Budou to jasně definované akce, snadno změřitelné, bez velkých byrokratických zátěží, což by byl výsledek, po kterém všichni toužíme. Kolega Florenc, děkuji. Pane předsedo rady, já jsem byl velmi rád, když jsem naslouchal vašim informacím. Nechci se ptát na tu otázku, která je kladena častěji, ale spíš se chci zeptat, jak je možné zabránit eh, tomu razantnímu navyšování eh, příjemců podpor. Eh, já jsem také zemědělec a u nás v Německu máme osm subjektů, které nakupují vepřové maso a postupují dost diktaturně. Pokud to v celé Evropě půjde takto, tak se člověk nemůže dít divit, že mléko je levnější než voda. Jaká opatření je možné učinit v této oblasti? Zmínil jste se také o klimatických příspěvcích. A co chcete konkrétně udělat? Na co se máme připravit již vedle tedy bilancí hnojiv a, a podobně? Dále ještě jiný bod GMO eh, Nechci o tom eh, hovořit, eh, ale chci pouze říci, že eh, když přijde to, co si kolega Sebr přeje, tedy nacionalizace v této oblasti, pak musím říci, že já žiji 9 kilometrů od nizozemských hranic a naši kolegové v Nizozemsku jsou dost odvážní. Oni říkají, že jednoho dne tam bude možné pěstovat GMO, zatímco u nás ne. A pak eh, tedy tam k Dolnímu Rýnu eh, přijede eh, vozidlo s krmivem pro vepře a ani nebude možné to zkontrolovat a pak e, najednou e, se zjistí, že GMO pod rostliny e, byly rozšířeny. Takže tato touha po větší subsidiaritě má také velmi podivné aspekty a já se obávám, že ten vývoj bude dost razantní. E, Mí e, spolupracovníci jsou z Polska, proto to u mě také tak dobře funguje e, a proto se chci také vás zeptat, co mi můžete poradit. Děkuji. Já bych mohl poradit, aby dával pozor na to, odkud je jeho krmivo a odkud bere materiál. No, ale není to také jednoduché. Pan ministr vám jistě odpoví. Kolega Prody. Grazie, signor ministro, per essere qui con noi. Děkuji, pane ministře. Děkuji, že jste eh, mezi námi. Já bych eh, chtěl spíše hovořit o zemědělských a lesnických reziduích. A kladu si otázku, zda by nemohla existovat určitá sekce, která by zpracovávala eh, tuto biomasu, tyto odpady eh, a využít je energeticky, protože by to vlastně znamenalo také zvýšení energetické účinnosti a současně by to také znamenalo, že by se využívala obnovitelná energie Eh, bojovalo by se tímto způsobem proti klimatickým změnám a to je velice potřebné v celé Evropě. Myslím si tedy, že je potřebné vytvořit takový obor. Můžeme také říci, že jedna tuna suché biomasy vytvoří tisíc metrů krychlových eh, plynů, takže to není zanedbatelné množství. A v Itálii například my využíváme pouze lesnické e, odpady a mohli bychom, kdybychom je opravdu využívali plně, jak e, v lesnictví, tak e, v zemědělství, tak bychom pokryli vlastně velkou část naší potřeby. Pane ministře, já se chci zeptat, zda na evropské úrovni by se taková iniciativa projevila. Děkuji, Vitorio. Poslední otázka v této řadě. Elvis Peterle, který má doma zase včely, eh, je tedy včelař. Děkuji, pane eh, předsedo. Já dnes nemám tlumočení do slovenštiny, takže budu hovořit eh, anglicky. Děkuji za to, že jste zmínil mého koníčka, který je stále náročnější. Být včelařem před 20-30 lety bývalo romantické, ale už to tak není. Víte, o čem hovořím? V nedávných letech v Evropě, ale i v USA máme problém vymírání včel v obrovských množstvích, objemech, počtech a včely jsou, myslím, velmi dobrým indikátorem kvality životního prostředí. My jsme včera schválili stanovisko o medonosných včelách a bylo zajímavé eh, zjistit, že toto stanovisko mělo více než 150 pozměňovacích návrhů. Nešlo ani o zprávu, pouhé stanovisko, takže si uvědomujeme, jak významné je to téma. Myslím, že stále ještě ale se nedostává dostatek pozornosti včelám jako indikátoru a to si myslím, že se také úzce týká první části vaší prezentace, kde jste hovořil o zabezpečení eh, dodávek potravin a bezpečnosti potravin. Myslím, že eh, je zapotřebí celistvější přístup. Myslím, že bychom přes včely mohli dohlédnout mnohem dále než na včely měli bychom je vnímat v kontextu celého životního prostředí. A potřebujeme zde paradigmatičtější přístup, nejen nějaká dílčí zlepšení. Nemluvím o pouhém kosmetickém zlepšení, ale myslím, že bychom se více měli zabývat otázkou využívání chemie v zemědělství a tak dále nechci tady přednášet, ale tento rozvoj eh, v uplynulých letech eh, nabývá na významu a vyžaduje si mnohem více naší pozornosti. Vím, že i polští včelaři jsou si tohoto problému dobře vědomi. Děkuji vám, pane ministře. Ano, polský med eh, patří k lahutkám a Chtěli bychom ho mít v budoucnu co nejvíce. Včely jsou indikátorem e, kvality e, životního prostředí. Nyní má slovo e, Karin Kanbach. Já se k tomu také chci přepojit, protože jsem měla velikou radost, že včera ve výboru byl přijat můj pozměňovací návrh, kde bylo řečeno, že ubývá přirozených opilovačů a že je to také vlastně uh, pravděpodobně vinou geneticky modifikovaných organismů. Proto bych ráda znala vaše stanovisko k nasazování eh, GMO. Blížím se názorem kolegovi Florencovi. A druhá otázka, nevím, jestli jsem nepřišla pozdě a něco jsem neslyšela. Já jsem také ve výboru pro zemědělství a tam se vede debata také vlastně eh, o o limitaci, eh, která se týká prvního, eh, prvního eh, pilíře a jeho návaznosti na to, co se děje v druhém pilíři a to je pro náš co je, to je pro náš výbor také důležité. Jaké prostředky budou k dispozici v rámci obou pilířů? Děkuji. Dobře, pane ministře, to je mnoho otázek, jsou zajímavé, takže si vyslechneme vaše odpovědi. Prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji, <clears throat> pane předsedo. Diskuse byla opravdu velice zajímavá. Ne vždy eh, se daří dívat na zemědělství a rybolov z takového celkového hlediska. SZP bude brzy slavit 50. výročí. Když se podíváme na historii společné zemědělské politiky, tak můžeme vidět i kolik škod napáchala. Jedna Paní poslankyně hovořila o mém pragmatickém přístupu eh, k reformě SZP. E no, s tím bych eh, nesouhlasil. Můj přístup je spíše velmi náročný a no, očekávám opravdu velice ambiciozní reformu. Zemědělský výbor a celý parlament eh, a do jisté míry i rada zaujímají spíše pragmatický přístup. Když se podíváme na otázku včelařství, eh, chemikálií, v prvních 20 letech SZP docházelo k intenzifikaci produkce, většího využí, k většímu využívání chemikálií a my se nyní eh, znepokojujeme eh, o osud biodiverzity. Vidíme, jak byla biodiverzita poškozena právě monokulturami. Eh, chceme revitalizovat půdu a klademe si otázku, co se bude s humusem. Klademe si otázku, zda půda není, jen, není také něco více než jenom zdroj živin pro rostliny. Zda půda není také velice důležitou složkou biologického prostředí. Na podzim se bude konat konference tady v Bruselu, která se bude věnovat um, obnově biologického života v půdě, o obnově vrstvy humusu. Když uh, zvážíme používání chemických hnojiv, musíme vidět, jaké to má dopady Nicméně reforma SZP nemůže být nahlížena pouze z finančního hlediska. 90 procent diskusí se ovšem zaměřuje právě na finanční eh, aspekty, kdo tím získá, kdo tím ztratí. My, Evropané, Eh, nemáme tu odvahu dívat se na zemědělství eh, z úhlu pohledu evropského, ale také celosvětového. A nyní otázka GMO. V Evropě jsme v této věci velice nekonzistentní. Na jedné straně Evropský výzkum má takové spoždění, že není schopen poskytovat argumenty, které potřebujeme. Ne všichni z nás jsou přesvědčeni, že GMO jsou hrozbou pro biodiverzitu. Nicméně takové názory existují a my je musíme brát vážně. Nechceme ztratit biodiverzitu. Nechceme zablokovat GMO. A tady chápu co říká pan Florenc o Německu a Nizozemsku. Vidíme, že se tato politika převádí na národní úroveň a v Německu a v Nizozemsku jsou zcela jiné přístupy. Stejně tak jsou jiné přístupy v České republice a v Polsku. Jsou tady obavy o biodiverzitu a jsou i některé další aspekty, které eh, možná zabrání Evropě otvírat se GMO. Já tady vidím velice důležitou diskusi vědeckou, biologickou, zemědělskou. Když v Evropě řekneme GMO ne, ale přitom budeme dovážet z jiných částí světa eh, krmiva z GMO, nezablokujeme dovozy e, krmiv či potravin z jiných částí světa, které jsou vyrobeny z GMO, e, tak e, vlastně budeme chtít udržet levné zdroje. Ovšem, biodiverzita už byla v některých částech poškozená, my ji chceme obnovit. Zavíráme oči před tím, že e, tímto přístupem k trhu zničíme biodiverzitu v jiných částech světa. 30 milionů hektarů půdy v dnešní době se používá pro uh, vy, vyprodukování e, krmiv pro Evropu a je to v jiných částech světa. Nemůžeme pouze hovořit z hlediska našeho dvorečku, naší vesnice. Musíme se na eh, tuto diskusi dívat z globálního hlediska. Tady postoj rady je velice vyvážený. Snad, když proběhne taková diskuse, Snad bychom měli alespoň umožnit vědeckým ústavům, aby prováděli výzkum. Nemůžeme zavírat dveře takové možnosti. Evropa určitě e, není lídrem v biotechnologiích a proto si myslím, že nemáme dostatek informací o všech těchto otázkách. To teď se týká klonování. Myslím, že Eh, v evropském zemědělství i v globálním zemědělství dochází eh, k velkému vývojovému potenciálu. Když budeme moci využít takový potenciál, pak eh, uspokojíme potřeby Evropy i světa na potravinu. A budeme potřebovat určitě celý tento soubor nástrojů SZP. Nemůžeme se do toho pouštět čistě a výlučně z ekonomického hlediska. Váš předseda hovořil o udržitelném rybolovu, o tuňácích a jejich eh, populacích. A já Vítám, že se populace nějakou zlepšují. Doufám, že budeme mít lepší eh, výzkumné metody, lepší vědecké postupy a že tedy víceletý přístup k otázkám se osvědčuje. Uznávám, že naši rybáři možná nezaznamenávají úplně přesně úlovky, a to zůstane neřešeným eh, problémem. Je zde eh, narůstající tendence k regionalizaci v rybolovu. Protože nemůžete mít eh, jeden vzor pro všechny, aby se to hodilo eh, jak na vody eh, na severu, tak i na rovníkové vody. A všechny aspekty těch úlovků je třeba brát v úvahu, abychom posoudili dopady. Obnovitelné zdroje energií. Tady bych chtěl říci, že ještě 120, před 120 lety bylo zemědělství energeticky soběstačné. V roce 2008 se hodně hovořilo o tom, že světový eh, trh potravin je narušen vzhledem k tomu, že se plodiny používají pro produkci biopaliv a že došlo k 50% propadu eh, v cenách eh, obilovin. Já myslím, že nedošlo k takovému propadu u obilovin následkem pěstování plodin pro biopaliva. Já myslím, že trh je účinnější než tak, ale daleko více na něj působí spekulace než obnovitelné zdroje energií. V zemědělství a potravinářském průmyslu je celá řada odpadů, organických odpadů, a tento odpad by měl být eh, nějak eh, zpracován, využit. Nemusíme eh, pěstovat plodiny pro biopaliva v tak velkém měřítku. Jsou tady přece také další zdroje, solární zdroje, větrné zdroje, další zdroje obnovitelných energií s těmito technologiemi jsou eh, v některých zemích velké zkušenosti a tyto země by nám mohly pomoci. Dále otázka biomasy. Já bych nechtěl, aby produkce biomasy vedla ke zničení lesů V dnešní době eh, dáváme prémie za biomasu a daňové úlevy a to všechno by mohlo vést k tomu, že se vytvoří stimuly pro využívání lesů pro tento účel. Spíše pro tento účel než pro produkování dřeva. Takže tuto otázku musíme také zpracovat restriktivně. Bylo by nesprávné vykácet lesy a zničit přirozené prostředí jen v zájmu eh, zvyšování obnovitelných zdrojů energií. To by bylo zločinem. Souhlasím s panem Petrle, že eh, včely jsou velice dobrým přirozeným ukazatelem kvality životního prostředí. Velice často problém včelařů a včelařství se připisuje pouze vlivům zemědělství. V Polsku máme také eh, takový problém a snažíme se provádět výzkum, abychom zjistili, jaké jsou příčiny. Proč eh, tolik včel vymírá? A Postupy ochrany rostlin v zemědělství jsou do jisté míry odpovědné, ale jsou tady i jiné vlivy, které bez pochyby také sehrávají svoji úlohu. To znamená, že potřebujeme ještě provést náležitý vědecký výzkum této otázky. Jak se věnujeme životnímu prostředí, nemůžeme pouze vycházet z otázek zemědělství, musíme sledovat i další body. A Další otázka. Cukr. Codex alimentarius. V minulých deseti až dvaceti letech jsme stanovovali velké eh, požadavky na eh, producenty potravin. Stanovali jsme si velice náročné standardy. A ve stejném období jsme vedli diskusy o eh, světovém obchodu VVTO. Celá řada bilaterálních dohod byla uzavřena například s Mercosurem. A výsledkem je, že zbytek světa očekává, že evropský trh bohatých, eh, bohatých zemí bude udržovat celý svět v chodu. Když ale chceme zelené produkty, když chceme vysoké normy eh, pohody zvířat, tak eh, my, evropští politici, nemůžeme souhlasit s tím, že se evropské hranice otevřou dovozům potravin, které se vyprodukují bez dodržení těchto norem. Totež bych řekla i ke GMO. Chceme-li chránit eh, biodiverzitu v Evropě, eh, musíme chtít zachovat biodiverzitu i v jiných částech světa, protože tu biodiverzitu potřebujeme tam, stejně tak jako u nás. To je otázka klíčová v oblasti bezpečnosti potravin. Zmínili jste také otázku zelených e, produktů, postupů. V diskusích o řešení problémů Viděli jsme postupy, kterých, které oddělili eh, dotace od produkce. To bylo dobré rozhodnutí. Došlo k takzvanému decoupling. A na, eh, reagovalo se také na signály na trhu. Zavedli jsme nový princip Zavedli jsme nový princip, vysvětlili jsme spotřebitelům, že zemědělci dělají to i ono pro e, životní prostředí a za to si zaslouží podporu. E, to samozřejmě e, zemědělci dělají v každém případě, ale teď je to zaznamenáváno, evropské orgány jsou zodpovědné za to, že se aplikují všechny tyto postupy a také eh, sekce B o ochraně životního prostředí tady eh, zemědělci dělají celou řadu aktivit na ochranu životního prostředí. Kromě cross compliance máme také směrnice pro životní prostředí. Když sledujeme na mapách, kde se tyto různé postupy uplatňují, tak vidíme, že některá místa zůstávají bílá. První pilíř by se měl eh, týkat odměňování zemědělců za to, že respektují principy, které jsme schválili. A myslím, že chceme-li to, pak Evropská Evropské zemědělství by v rámci prvního pilíře bylo velmi zelené, protože by respektovalo předchozí působení. Potřebujeme mít větší zelenání, ale nikoli na základě povinností pro všechny. Protože když se podíváte na první pilíř, tak ten už je velice zelený chcete lít ještě dále, mělo by to být v druhém pilíři. Tady by měly být finanční stimuly. Mělo by to být víc cukru než byče. A v sedmiletém programu nebo ještě dlouhodobějším programu je třeba po, počítat s podporou zemědělců za to, za to, že postupují ekologicky. A mnozí zemědělci eh, již takto postupují, když vidíme, že se eh, soustředujeme na přímé platby jakožto formy stabilizace v oblasti ekonomiky, eh, tak máme určitý konzervační zemědělský sektor, který bude primárně produktivní. Když se soustředíme na inovace a kompetice, konkurenceschopnost v druhém pilíři a vytvoříme řadu stimulů, pak eh, se eh, eh, zemědělství vymaní ze současné stagnace. V parlamentu se často říká, že za posledních 30 let produkce potravin ve světě roste, zatímco v Evropě stagnuje. Přitom náš rozvojový eh, potenciál i bez použití GMO, i bez použití klonování, i bez použití nadměrného použití chemikálií. Přesto vše je evropský potenciál v oblasti zemědělství obrovský. Je tady obrovský prostor pro větší produkci a toho musíme využít. To znamená větší ekologizace v druhém pilíři a využívání produkce a podniků. Další otázka. Hrozby spojené se systémem včasného varování, který, jak se zdá, nefunguje. Já myslím, že to funguje. Já myslím, že naše regionální orgány pro hygienu nefungují. Ty nefungují. Ale co můžeme udělat? Můžeme zlepšit naše národní e, inspekční kontrolní mechanismy a sledovat, jak se věci produkují v Evropě a jak ve světě. V zemědělství, které nabývá průmyslového charakteru, jsme zapomněli, že nejzdravější zemědělský produkt je produkt, který se prodává co nejblíž eh, místu, kde byl eh, vyprodukován. Já se obávám, že vše, co se eh, produkuje eh, lokálně a není příliš eh, průmyslově zpracováno, to budou právě ty nejbezpečnější produkty. Komisař hovoří o, o malých farmách, přímém prodeji z farmy, produkce pro mikrotrhy. To všechno nejsou pouze otázky zdraví a kvality, ale navíc je to i dobrá politika na ochranu eh, klimatu. Jaký smysl má převážet eh, produkty 300 mil daleko, aby tam byly zpracovány a pak znovu je převážet zpátky na to původní místo, kde byly vypěstovány když přemýšlíme o tom, jak zorganizovat zemědělství v budoucnosti, měli bychom přemýšlet o eh, akcích v oblasti druhého pilíře, to znamená inovace, konkurenceschopnost a přemýšlet, jak zlepšit naši produkci. V potravinovém řetězci si myslím, že my politici musíme být odvážnější. Nemůžeme pouze opakovat mantru zlepšování konkurenceschopnosti zemědělců, eh, podporováním organizací zemědělců či družstev. Musíme najít způsob, jak eh, zabránit nekalé konkurenci. Proč se tak obáváme? Proč se tak obáváme říci, že pár nadnárodních společností může vnutit celá pravidla zpracovatelům i zemědělcům a zcela zaškrtit celý proces. Jak už jsem řekl na začátku, když jsem hovořil o pohodě zvířat, musíme eh, urychlit zavádění principů pohody zvířat a e, musíme e, sledovat ty skutečné možnosti respektovat pravidla ze strany zemědělců. Musíme zabránit tomu, aby se věc příliš e, projevila v těžkopádných pravidlech, v procesech, které nemohou být aplikovány. Já bych vás chtěl ujistit, vážení poslanci a poslankyně, že eh, se velice těším na co nejlepší možnou spolupráci s vámi. Věřím, že se budeme moci scházet nejen na začátku a na konci předsednictví. Věřím, že budeme moci vést kontinuální diskusu, protože Rada bude odvádět svou práci a budeme diskutovat o dokumentech komise. A chtěl bych, abychom se scházeli pravidelně, abychom mohli diskutovat o všech těchto eh, otázkách, případně jen eh, s předsednictvím vašeho eh, výboru a představiteli frakcí. Vždycky je velice užitečné věnovat den projednání takových otázek, které na jedné straně z toho či onoho důvodu rada považuje za obtížné otázky. Děkuji. Já, eh, minister Savit. Ano, pane ministře Savicky, děkujeme za tyto odpovědi. Domnívám se, že mnohé z toho, co jste řekl, se výboru líbilo, protože to odpovídá našemu stylu práce. Je celá jasné, že e, zemědělství, lesnictví, ale také rybolov mají e, veliký e, význam a budou mít veliký význam v 21. století. Chceme-li udržet ekosystém a přírodní kapitál, tak nemůžeme narušit tento základní kapitál. To jsou tedy otázky, které i v budoucnosti budou mnohem více ve středu naší pozornosti. Je škoda, že evropská agrární politika 90 eh, věcí řeší eh, přes peníze, přes podporu. Není to žádný eh, celostní přístup, který by se díval na to, co zemědělství přináší přírodě, životu a tedy eh, podporovat eh, výkony eh, jako takové. Zmínil jste také lesy v celosvětovém rozměru. My jsme v našem výboru také diskutovali o dovozu tropických dřevin a ilegálním dovozu těchto dřevin. Těší mě, že slyšíme, že tato záležitost bude zakončena. Další téma, o kterém jste se zmínil, nás bude v budoucnosti jistě eh, také zajímat později, eh, je otázka krmiv dovážených eh, z celého světa do Evropy. Využití půdy je otázka lidství, tedy globální otázka. A při příští eh, klimatické konferenci v eh, Jižní Africe toto bude velmi důležitým eh, tématem. Také nepřímé efekty a dopady musí být zakalkulovány, protože jinak se v ochraně klimatu nedostaneme ku předu. Také se musíme podívat na změny a poškození velkých eh, celků a území. Děkujeme vám za eh, vaše představení. Rádi vás uvítáme v našem výboru Eh, vy jste se zmínil o nejrůznějších eh, konferencích eh, vašeho předsednictví, o obnovitelných energiích, o lesnictví a členové tohoto výboru zcela jistě se budou chtít zúčastnit těchto konferencí. Děkuji vám osobně i vašemu týmu, přeji vám hodně úspěchů v následujících měsících. Yeah, So, Kolleginnen und Kollegen, dann fahren wir fort äh, zum nächsten. <clears throat> Vážení kolegové, pustíme se do dalšího bodu na našem pořadu jednání a to je rozpočet 2012. A tady právě včas přišla naše, naše spravodajka, paní Jutta Hauk. Vítám vás. Zde půjde o to, co se bude dít v naší oblasti, jestli bude více peněz či méně peněz. Juto, eh, ty jsi to téma zpracovala, takže nám řekni, jak to vypadá. Děkuji. Teď tedy teprve tento týden jsme dostali tuto zprávu či stanovisko pro výbor pro rozpočet pouze v angličtině, ale to je eh, způsobeno tím, že pracujeme stále v tak krátkých lhůtech. Stále ještě nemáme oficiální eh, rozhodnutí rady, ale z něj musíme vycházet. Eh, prozatím máme jenom rozhodnutí Koreperu, který, který ale bude vlastně do 25. července podepsán, tedy všemi ministry a pak tedy bude první čtení v radě. Co tedy máme v tom našem usnesení? Tam stojí, že vítáme to, že oblast životního prostředí i veřejné zdraví mají přispět eh, k Evropě 2020. To si přejeme, my se zastazujeme o trvale udržitelné zdroje, o ekologické eh, zemědělství a i hospodářství, to je v pořádku, ale když se podíváme na navýšení, které navrhla komise ve svém návrhu rozpočtu, tak vidíme, že to není ani e, zmrazení nominálně, a to jsem to tam také uvítám, na e, oblast životního prostředí je to navýšení o 2,6% a pro oblast veřejného zdraví je to oblast 2,4%, ale my všichni víme, že jinak komise vlastně e, pracuje s inflační sazbou 2,9%. Takže to eh, znamená, že vlastně mohu říci, že jde o zmrazení rozpočtu, ale když to chci říct celá přesně, tak jde o snížení rozpočtu. A to platí jak pro závazky, tak pro platby. A když se eh, potom podíváme na to, co udělala rada s návrhem komise, tak vidíme, že tam zase dochází ještě k dalšímu snížení. Ale k těm pozměňovacím návrhům ještě pohovořím. Tady z toho jasně vyplývá, že Již komise v tom předběžném nebo v tom návrhu eh, rozpočtu, předběžný už není, vlastně tam vytváří jakési umělé marže. Ku příkladu tím, že vlastně eh, nedo, nedo, nedopřeje emně eh, ty, ty výnosy. Takže v té takže v 1A, tam, kde máme EMU, tam máme Eh, najednou eh, vlastně jakoby o několik milionů navíc. A to samozřejmě potom budeme muset vylepšit pomocí pozměňovacích návrhů. Co tam eh, také uvádím a o, to už, je, o tom už jednáme delší dobu, my potřebujeme lepší provádění evropské právní úpravy v členských státech ale my můžeme kázat, jak dlouho chceme, to všichni dobře víme. Když ovšem nemáme dostatek personálu, který také bude to provádění kontrolovat, tak to nepovede k ničemu. A proto se obávám skutečně, že komise vlastně ustoupí těm populistickým názorům, že je potřeba eh, všude šetřit, zvláště eh, na administrativě, takže hned řekne, že tedy prostě samozřejmě, že o 5% se eh, sníží počet zaměstnanců a tak dále, co se týče toho služebního řádu, prosím, ale když potom chtějí snížit obecně náklady na administrativu, na personál, tak mám určité pochybnosti. A když chtějí skutečně 5%, tak to vzbuzuje pochybnosti, protože víme, že oni nechtějí eh, vlastně zkrátit eh, platy náčelníků, ale běžných pěšáků, indiánů. Eh, neskrátí platy generálních ředitelů a jejich zástupců. Takže musíme především získat dostatek informací od lidí, kteří na komisi pracují, abychom se na odpovídajících místech také mohli bránit. Takže vidíme v DG e, životní prostředí, DG Sanko, ale v jiných generálních ředitelstvích a zvlášť to vidíme v ESVČ, ale samozřejmě s těmi nepřijdeme my v našem výboru Envy tolik do styku. Ale my to musíme mít stále na paměti a proto jsem to do našeho usnesení také vepsala. Ta druhá část, která také vlastně eh, dříve nespadala do eh, našich témat, je potravinová pomoc eh, pro znevýhodněné skupiny obyvatel. S tím jsme neměli nikdy eh, problémy, protože eh, v zemědělském rozpočtu na to bývalo dost peněz, ale potom jeden členský stát, o kterém velice dobře víme, který to je, eh, se vlastně to protestoval, i když tento sám stát nikdy se na tomto programu nepodílel, nikdy z něj nenárogoval nenárokoval peníze. Německo tedy řeklo, že má tedy řádnou sociální politiku, že se jedná o oblast subsidiarity a že tedy se toho evropský rozpočet eh, netýká. Ovšem řada čl- jiných členských států z toho užitek měla a eh, nevím, jestli u vás to také tak je, ale za mnou, se, eh, za mnou chodí Caritas, Diakonie a jiné charitativní organizace, které se mě ptají, jestli by nebylo možné tedy přesvědčit Německo, aby e, se také na tomto programu podílelo, protože jim také chybí peníze. Jenže e, Německo tedy zažalovalo a Evropský soudní dvůr e, mu přiznal pravdu, že tedy to daleko přesahuje právní základ, ze kterého vychází SZP a že je potřeba zde učinit změny. Jenže komise zatím nenavrhla jiný právní základ a proto zde také chceme na to upozornit, aby se to platilo z Evropského sociálního fondu. Já tady mám obavy právě v této aktuální situaci, která je v celé Evropě, že aby bylo tedy dostatek peněz i na tento účel eh, v Evropě. A proto budeme muset komisi poprosit, aby se trochu svižněji eh, tomuto tématu věnovala a ten právní základ připravila, abychom z něj mohli vycházet. Další bod je kampaň Help, která už nemůže běžet dál tak, protože už nemáme tabákový fond a z tabákového fondu, tedy z těch příspěvků pro pěstitele tabáku jsme dostávali peníze, abychom mohli zase všechny varovat před tabakismem, jenže tato kampaň, myslím, byla rozumná, smysluplná a myslím, že pomocí prostředků na zvyšování povědomí o riziku tabakismu a můžeme to i doložit skutečnými vědeckými fakty, že, vědom, že tedy to povědomí mezi mládeží co se týče kouření, se zlepšuje, e, takže méně mladých lidí začíná kouřit, což je to nejlepší, ale máme i programy zdravotní, protikuřácké, které měly pozitivní výsledky. Ovšem samozřejmě nevím, jestli s těmi deseti miliony si vystačíme. Potom ještě dále e, výzva na komisi, co se týče finanční prostředky na farmakovigilanci, aby nám zaslali tuto informaci, protože víme, že agentura EMA bude mít více úkolů. My víme také, že EMA bude potřebovat více zaměstnanců, jenže bez toho, abychom měli nějaký finanční výhled, tak s tím nemůžeme nic dělat. Nevíme, o kolik více personálu bude EMA potřebovat a kolik více peněz. EEA a EKA e Tady je také problém s nedostatkem eh, pracovníků a já se k tomu znovu vrátím v souvislosti s pozměňovacími návrhy. Tam, kde jsem se tedy eh, ne, neangažovala, ale znovu chci vyzvat komisi v tomto směru. Teď máme tedy eh, lhůtu pro pozměňovací návrhy a to už je zítra a to se týká jak návrhu usnesení, tak pozměňovacích návrhů k rozpočtu samotnému. V tomto směru jsem ještě eh, nepodnikla nic a to se týká eh, poplatků na EFSA. My už celou řadu let upozorňujeme na to, že je potřeba se tomu věnovat. Poslední dva roky také jsme to činili a pak jsme se snažili komisi k tomu i nutit a najednou zcela nečekaně eh, jsme dostali do ruky studii o možnostech nějaké, nějakého řádu poplatků pro agenturu EFSA, jenže u toho také zůstalo. Pak proběhla debata zde ve výboru, všechny frakce se k tomu postavily velice pozitivně a nám bylo také zcela jasné, že jakmile bude nějaký řád poplatků, že to eh, samozřejmě nesplní eh, nároky na celé financování EFSI, ale že to eh, umožní dobré fungování agentury EFSA a teď tedy tento řád poplatků potřebujeme. Všichni víme, že nejprve tedy musí přijít návrh a potom bude probíhat normální zákonodárný proces. A teď by mě tedy zajímalo, jestli komise je eh, ochotná nám předložit eh, tento návrh na eh, tedy systém poplatků do lhůty na ty pozměňovací návrhy na rozpočet. Já jsem si 8. září je tedy lhůta pro pozměňovací návrhy ve výboru pro rozpočet, takže to jsem si dala já také za úkol. Pozměňovací návrhy, které jsem podala já, samozřejmě všichni mohou přijít pozměňovacími návrhy. My teď tedy teď máme eh, lhůtu 15.7., to je zítra a já jsem tedy eh, vypracovala pozměňovací návrhy pro agenturu EMA, to jsme udělali loni také. Tam jsem tedy znovu vrátila ty eh, tedy přiřčené výnosy, ty asignované výnosy, které by se znovu měly vrátit do rozpočtu e- EMA, potom Evropská agentura pro životní prostředí a také návrh rozpočtu, to znamená peníze, které k tomu mají, které mají být dispozici, které rada vlastně zkrátila, jenže tyto dvě položky byly vyškrtnuty a já jsem je tam znovu vrátila. Potom, co se týče EFSA a ECDC a, e- a ECHA, Evropská agentura pro chemikálie, tady máme návrh komise, tam jsme zase vrátili nějaké položky, tam zase rada udělala určité škrty a poprvé a zcela v rozporu se svými zásady, zásadami, ale myslím, že na tomto místě to musíme udělat, že poprvé během rozpočtového procesu přijdeme s pozměňovacím návrhem na plán eh, personálu a těch deset pracovních míst, které potřebuje agentura ECHA, jsme tam tedy připsali. Eh, komise je tam nechce, rada o to méně, ale těchto deset nových pracovních míst, ty jsou rozpočtově neutrální, protože ty budou uhrazeny z poplatku. Jde pouze o to, aby nové úkoly, které agentura EMA eh, dostane, aby tyto nové úkoly také byly splněny. Bez těchto deseti nových pracovních míst eh, je nezvládne. Jedná se ku příkladu o vědecké promiňte, mluvím o agentuře ECHA, říká paní eh, zpravodajka, ne EMA. Eh, ECHA musí provádět eh, vědecká hodnocení, to je v pořádku a to se bude platit z poplatků podniků, proto není vůbec žádný důvod, proč těchto nových deset pracovních míst nevytvořit. A teď byly škrtnuty, takže Jestli si eh, vzpomenete na poslední rozpočtový proces, kde jsem velice eh, důrazně proti tomu vystupovala, tvrdila jsem, že tady eh, musíme komisi dát za pravdu, že má větší rozhled, přehled, že tam může udělat více a že tedy musíme ustoupit jejím názorům. Teď musím tedy této zásadě být zcela nevěrná a musím prosazovat vytvoření těchto deseti nových pracovních míst u agentury ECHA a neumím si představit, že by se parlament proti tomu eh, postavil, protože nás to nebude nic stát, evropský eh, rozpočet to nebude nic stát, nepotřebujeme na to marži nic. Eh, jinak, jinak je tady ještě řada dalších pozměňovacích návrhů, ty nebudu vypočítávat, jde pouze o to, aby eh, ty škrty, které navrhla rada, abychom eh, se jich zbavili, abychom tedy zůstali alespoň na takovém kompromisu, který se rovná návrhu komise. Jinak vlastně mimo agentury EMA nemám nic k návrhu komise, tam jde tedy o assigned revenues. Ještě předtím, než uzavřu své expoze, chci ještě říci, že Thomas Olma mi napsal a řekl mi, že se dnes nemůže dostavit, ale podporuje to, co jsem uvedla v tomto usnesení a pravděpodobně EPP k, k tomuto usnesení nepřijde s žádným pozměňovacím návrhem a s tím jsem samozřejmě velice spokojená i když možná já ještě přijdu s nějakým pozměňovacím návrhem, to ale bude záležet ještě na odpovědích komise, které bude potřeba do toho ještě zapracovat. Takže tolik ode mě teď předběžně. Ja, danke, Jutta Děkuji, Juto. My vycházíme z tvého know-how a z tvých eh, dlouholetých eh, zkušeností v tomto produktu, který se nazývá rozpočet. Bez peněz to prostě nejde. Potřebujeme financování politiky, o které rozhodujeme, to je zcela jasné. Ne každý eh, tomu tak eh, chápe, neví, eh, jaká je metodika přesně a neví ani, co všechno evropský rozpočet přináší. Děkuji ti za to, že těch pět agentur si neopomněla. Všude jsme viděli, jak agentury v Helsinkách, v Kodani, v Parmě, jsou vděčné, že se parlament za ně zasazuje, protože agentury nejsou moc oblíbené v radě. Rada je nechce tolik podporovat, takže parlament jako rozpočtový orgán se musí zabývat také potřebami agentur a ty se k tomu také vyjádřila. Všechny agentury by tedy měly mít možnost provádět svou práci. Některé agentury mají tedy tarifní eh, řády, mají určité příjmy. Je důležité zde stanovit eh, úroveň sebefinancování, aby ty agentury nebyly pouze napájeny z rozpočtu. Pro souhrný rozpočet bylo řečeno, že když eh, to myslíš eh, zdvořile, tak je to stagnace a když eh, to, bys to řekla upřímně, tak je to snížení, což také říkali ještě jiné subjekty. Já jsem včera rozeslal určitý dokument, Komise řekla, že celkově rozpočet bude zelenější. A to, co jsem rozeslal, to je středně dobé finanční plánování, zatímco v tom rozpočtu na rok 2012 se má, eh, říká, že se na to máme dívat souhrně a že rozpočet je tedy zelenější. Spíš to vypadá, že ty částky jsou menší a ty říkáš dokonce, že zde jsou eh, určitá snížení. Tvé eh, pozměňovací návrhy si prohlédneme, zítra však končí lhůta pro jejich předkládání. 8. září a eh, budeme mít eh, zasedání našeho výboru tak, abychom ještě včas mohli rozhodnout o tomto usnesení pro výbor pro rozpočet. Kolega Brandy. for um, all the work she has done. Děkuji Jutě za veškerou práci, kterou odvedla. Já sdílím většinu jejich závěrů, vašich závěrů, pane předsedo, k obecně k rozpočtu. Myslím, že eh, komise má pravdu, že ta většina té ekologizace proběhne v jiných oblastech, ale v každém případě v našem specifickém eh, sektoru rozpočtu potřebujeme také tyto aspekty. Chtěl bych zdůraznit, jak důležitá je agentura, Evropská agentura pro životní prostředí. Dáváme této agentuře další dodatečné úkoly a je to velmi dobře známo, že je to jedna z těch důležitých eh, frontových agentur v Evropě. A také má škrty v rozpočtu. Má jen velmi málo eh, peněz navíc na ty eh, úkoly navíc. V Včera tady byl polský ministr, který hovořil o tom, jak je potřebné mít nové údaje a přitom my tak závisíme na této eh, agentuře v Kodani, aby soustředovala tyto údaje. Já bych chtěl zdůraznit její důležitost. Doufám, že parlament eh, bude moci zajistit dodatečné peníze pro tuto velmi důležitou agenturu. Děkuji. Karin Kanbach. Karin Kanbach. I já srdečně děkuji Jutě. Měl, měla bych otázku také v souvislosti s personálem. To je věc, která je v médiích velmi eh, projednávána, tedy kolik eh, úředníků je napájeno z evropského rozpočtu. Myslím si, že by bylo zajímavé podívat se na konkrétní čísla. Eh, ty jsi hovořila o životním prostředí a počtu personálu, který je k dispozici. Eh, možná, že by bylo vhodné říci, že na každý členský stát připadá tolik a tolik úředníků, eh, tak bychom mohli argumentovat proti těm hororovým údajům z médií. Eh, řekneme, že třeba rakouský rozpočet celkově odpovídá svým objemem evropskému rozpočtu. A to, když řekneme našim lidem, tak jsou velmi překvapeni. Dobrá. Já bych měl ještě otázku. Během roku eh, se hovořilo o rozpočtových eh, položkách eh, na ochranu klimatu. Evropská unie má mezinárodní závazky v oblasti ochraně klimatu máme také závazky ohledně biodiverzity a eh, je zajištěno, aby eh, tyto závazky byly také dostatečně financovány z těchto rozpočtových eh, návrhů. A ještě než se vyjádří Juta, bylo by možná vhodné, kdyby se vyjádřila i komise k tomu, co bylo řečeno. jestli zástupce komise, paní Anbojo. Yeah? No? Yes? Surprise? Thank you, Mr. Chairman. Um, Děkuji, pane předsedo. Já jsem z DG eh, Environmenta. Vyjádřím se k několika otázkám pokud jde o návrhy komise k návrhu rozpočtu. Rozpočet pro životní prostředí a působení v oblasti klimatu se zvyšuje o 2,6 Já bych chtěla také zdůraznit, že většina těchto výdajů je v rámci programu LIFE a tady komise v návrhu rozpočtu navrhla zvýšení o 4,3 tolik stojí tedy ty, to celkové dvě, ty celková 2%. Eh, návrh komise eh, návrhu rozpočtu obsahuje návrhy eh, dalších pracovníků, tak jak to odpovídá novým úkolům, zejména v oblasti klimatu a také z kvality vzduchu. Pokud jde o provádění eh, legislativy a počet pracovníků. Můžeme poskytnout čísla, tedy počty lidí, kteří pracují v DG Envy, eh, to můžeme snadno sečíst. A také v usnesení vítáme výzvu k členským státům, aby zlepšili provádění legislativy v oblasti životního prostředí, což je také priorita komise. Děkuji. Ano, Juto? No, většina již byla zodpovězená ano, takže rozpočet bude zelenější. To je určitý plán v rámci víceletého finančního plánu. Musíme se však ještě podívat eh, přesně na legislativu a v tomto smyslu bych chtěla všechny vyzvat již nyní, aby se dívali na zemědělskou legislativu, regionální legislativu, Eh, a to přesně, aby jsme dokázali sledovat, zda tam všechno eh, skutečně je. Určité protesty již slyšíme, eh, tedy první pilíř a o něch 30 na ekologická opatření není akceptováno. A my tedy musíme kolegy v agrárním výboru podpořit, aby to dokázali prosadit platit. Jako celkový parlament jsme toto již žádali v rámci zprávy ŠUR, ale eh, samozřejmě, že to musíme také zakotvit v zákonech. I když eh, pan komisař Hahn své eh, návrhy pro regionální politiku předloží později, i tam se na to musíme dívat a občas to také eh, děláme. Tedy občas se díváme na to, jak to vypadá s těmi škodlivými subvencemi. My k tomu připravujeme zprávy, ale možná, že bychom se měli snažit k tomu získat také určitá čísla a srovnat je. To znamená, že bychom se mohli obrátit na eh, příslušná eh, DG, která by nás mohla v tomto podpořit, tedy mohla by nám dát eh, čísla o tom, kolik peněz se vydává za ekologicky škodlivá opatření. Ale to je věc budoucnosti. V dnešním rozpočtu pro mezinárodní závazky nemáme větší položky než minulé a je zde vždy otázka toho, jak to komise propojí, tedy jak propojí to, co přislíbily členské státy. V rozpočtovém výboru jsme častokrát již se eh, ptali na fakta kdo zaplatil, kdo nezaplatil a podobně, abychom z toho, z toho mohli vyhodit důsledky eh, také doma, nevím tedy zda v Německu, ale e, i jinde prostě takovéto údaje nejsou předkládány. To je dost obtížná situace. Když se podíváme na ten víceletý finanční rámec, tak tam to zůstalo mimo ten rámec a bylo řečeno, na, že to je uvedeno na eh, řádku předběžných prostředků, ale to není dostatečný nástroj který by nám umožnil podívat se také na srovnání eh, s těmi částkami, které prostě nebyly zaplaceny ze strany členských států. Eh, na rok 2012 k tomu ještě ale nic nemáme, takže je to spíš věc budoucnosti. Děkuji. Eh, rozpočtáři jsou skutečně zvláštní kastán. Nikdo je nemá moc rád, ale přesto jsou nutní Mají tedy určitý eh, monopol ve svém eh, rozpočtovém výboru a eh, předpokládáme tedy, že se na rozpočet dívají správně. My tedy doufáme, že v tvých rukou je všechno dobře zpracováváno. Doufáme, že budeme moci přispět k tvé práci. Možná, že Někteří se již přihlásili se svými návrhy a jinak se tebou necháme vést v tomto návrhu rozpočtu na rok 2012. Děkuji, Jutě. A jdeme dál k bodu 19. I tady jde o peníze, jde o e, přeskum nařízení Live Plus v polovině období. Timo Makela se k tomu hlásí ředitel pro mezinárodní záležitosti v DG životní prostředí. Thank you, uh, Mr. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, že mi dáváte příležitost jménem komise, abych stručně prezentoval program LIFE v polovině období 2007 eh, až 2009. tak, jak to zpracovala komise před několika měsíci a předkládá také výboru Envy. Tento přeskum vychází e, z práce nezávislého experta, smluvního e, spolupracovníka, e, který zkoumá tyto aspekty a na jehož základě komise zpracovala svou zprávu. Hlavní závěr přeskumu v polovině období je, že program LIFE byl velice úspěšný nástroj. Od vlastně svého začátku, to znamená od roku 1992, zhruba 3000 projektů bylo financováno v rámci LIFE a ty byly velice eh, úspěšným přínosem pro realizování politiky v rámci EU. To je ten hlavní závěr tohoto přeskumu v polovině období. Dovolte, abych trošku podrobněji vysvětlil, proč to tak je. Proč LIFE je pozaro- po- považován hodnotiteli za úspěšný nástroj. Za prvé, Life sehrál významnou úlohu v, v provádění i vytváření evropských eh, směrnic či sítí Natura. Za druhé, bylo to zajímavou laboratoří pro testování nových eh, přístupů a nových technologií pro podpoření těch eh, nejnáročnějších eh, částí legislativy EU, například eh, směrnice o vodě. Také podle hodnotitele LIFE zvýšil povědomí o otázkách životního prostředí v řadách evropských občanů a také poskytuje přístup k environmentálním informacím. LIFE je vlastně jediný nástroj věnovaný výlučně životnímu prostředí. A je tedy opravdu důležitou referencí v této oblasti. Přeskum v polovině období samozřejmě také uvádí oblasti, ve kterých by program bylo možné zlepšit. Například přeskum navrhuje lepší stanovení priorit, které by bylo důležité pro lepší dopady tohoto programu. Za druhé, přeskum vyvozuje závěr, že některé aspekty programu by bylo možné lépe definovat a byly by úspěšnější, například Eh, otázka biodiverzity by se mohla zaměřit více na eh, potvrzování dobrých osvědčených postupů. Bylo by to tak účinnější. A přeskum také konstatuje, že komunikace a informace v rámci programu LIFE ještě nejsou zcela dobře využit tím nejlepším možným způsobem. Dále, vytváření synergií v rámci fondů EU zůstává velkou výzvou. A také omezení některých částí programů omezuje dobré přínosy programu LIFE. Čili to jsou závěry, které eh, uvádějí také některé nedostatky a ty nedostatky jsme už vzali v úvahu, když jsme finalizovali eh, tento program v dalších eh, finančních perspektivách a zejména nyní, když plánujeme možného nástupce k tomuto programu. Když dovolíte, pane předsedo, abych ještě něco řekl k práci komise týkající se eh, budoucích možností, budoucích finančních perspektiv. Na základě sdělení komise o rozpočtu pro Evropu 2020. To komise schválila 29. června tohoto roku. V tomto sdělení komise navrhuje, nástupce programu LIFE s rozpočtem 3,2 miliard eur. To by bylo velké zvýšení oproti současné úrovni. Podle návrhu komise by se to rozdělilo mezi životní prostředí 2,4 a dále zbytek na klimatické změny. Takto bychom rozdělili tuto částku, aspoň takto navrhuje komise. Komise se domnívá, že je i nadále zapotřebí zaměřovat se na priority v životním prostředí, jako je klimatická změna, biodiverzita, um, účinné využívání zdrojů a ekologizace našich ekonomik. Obzvláštní zřetel by se měl věnovat eh, provádění eh, evropského AKI v oblasti životního prostředí. Komise se domnívá, že v Evropské unii není možné rozvíjet růst bez trvale udržitelného řízení a zprávy eh, životního prostředí. Právě proto to také odpovídá cílům Evropy 2020. V rámci potenciálního nového nástroje komise pracuje jednak na tradičních projektech, ale také na nových projektech, které by byly zavedeny jako součást live. Účelem by bylo více se zaměřit, soustřeději se zaměřit na financování ze zdrojů Evropské unie, ale také ze zdrojů regionů či členských států a soustředit se tím způsobem na provádění environmentální politiky EU, zejména v oblasti, jako je biodiverzita, voda a odpady. Posouzení dopadu tohoto návrhu se právě dokončuje a pak bychom mohli předložit konkrétnější právní návrh eh, nástroje, který by nahradil live. To by bylo asi někdy v listopadu nebo prosinci tohoto roku. Eh, pane předsedo, na závěr chci říci, že podle tohoto posouzení v polovině eh, období LIFE byl a i nadále může být velmi důležitým nástrojem, který podporuje rozvoj i eh, provádění environmentální politiky EU a také šíří osvědčené postupy v EU. Děkuji. Já, you. Děkuji, pane Makelo. za shrnutí eh, hodnocení eh, programu Live v polovině období. To je jediný nástroj, který máme eh, pro politiku pro životní prostředí v Evropské unii. Je tam tři tisíce projektů a to můžeme nahlížet jako úspěch bylo řečeno, eh, jak bude vypadat budoucnost. Má přijít další program 3,2 miliardy, ale to se bude dělit mezi prostředky na ochranu životního prostředí a na specifické, speciální, eh, speciální opatření na ochranu životního prostředí. Ale jak už jsme eh, slyšeli, bude potřeba pomoci i dalším rozpočtovým linkám. Nebudeme, nepůjde jenom o program live. Eh, má k tomu někdo něco k doplnění, doplňující otázky? v tom eh, hodnotícím grémiu bych se vás rád býval zeptal v rámci toho šestého programu jestli to hodnocení bude eh, hotovo do léta, anebo jestli budeme muset na to čekat ještě do podzimu. Hodnocení tedy dopadu šestého programu na ochranu životního prostředí. Ano, pane předsedo, eh, komise dokončuje hodnocení eh, šestého akčního programu pro ochranu životního prostředí, což je program pro životního prostředí pro celou Evropskou unii. A protože už teď je polovina července, tak před eh, letní přestávkou to hotovo nebude, ale bude to hotovo velice brzy po letní přestávce. Já nechci slibovat eh, na, za své kolegy, ale ten to hodnocení je prakticky hotovo, probíhají jenom interní konzultace v rámci komise a myslím, že v rámci prvních několika týdnů po letní pauze tento materiál dostanete k dispozici. Dobře, já totiž vím, že polské předsednictví do toho vloží mnoho energie a na, na základě tohoto hodnocení také bude chtít utvářet sedmý akční program. Proto by bylo dobré, kdybych po letní pauze tento, toto hodnocení bylo k dispozici co nejdříve. Děkuji vám, pane Makelo, žádné otázky nejsou. Váš, vás jsme vyslechli a bereme to na vědomí. A teď máme další bod. Možná že jsme na tom s časem dobře. Takže máme tady bod 20. Ja, darf ich also ganz herzlich begrüßen den General chci srdečně přivítat eh, generálního ředitele DG životní prostředí, pana Falkenberga, to je dobrý známý našeho výboru. Nedávno zde také byl, to byl sál tehdy plný, byli, byl tam plno zaměstnanců i DG životní prostředí a byl to, byla to, byl to takový zajímavý nápad udělat si výlet v rámci Bruselu, navštívit naší instituci. Bylo to velice napínavé, Richarde Zébreže. Čekali jsme tři hodiny a bylo to zajímavé. Tam zazněla, eh, tam vlastně tam vlastně úředníci komise viděli, že eh, poslanci parlamentu se rádi eh, ptají, ale potom nepočkají na odpověď. No, zůstanou tady aspoň asistenti a ti si eh, odpovědi vyslechnou, takže se nic nestratí. Dnes se také nic nestratí, i když vidíme, že už se řada z našich kolegů těší na letní pauzu, eh, pravděpodobně i kolegové z DG životní prostředí, ale máme před sebou ještě další zajímavé téma. A to je třetí zpráva o následných opatřeních, o nedostatku vody a o suchu v Evropské unii. To je jistě eh, něco, co zajímá eh, země i regiony. Může to způsobit velké škody. Karle, Falkenbergu. Já tedy eh, poprosím o úvod a potom uvidíme, jestli budou nějaké otázky od kolegů. Děkuji. Je pravda, že naposledy, kdy jsme tady byli, tak byl sál opravdu plný, mnohem plnější než dnes, ale já se těším na debatu o vodě. Jak jste řekl, je to důležité téma. Já úvodem rychle proběhnu tu třetí zprávu, ale také vám povím několik slov o tom, jakým způsobem vidíme osud vody v budoucnosti. Třetí zpráva, kterou máte před sebou, v zásadě upozorňuje, že ta situace se zhoršuje, obavy rostou. Nedostatek vody trápí nejen jich Evropy, ale šíří se i do dalších regionů Evropy s výjimkou těch nejsevernějších a méně obývaných oblastí Evropské unie. Máme tady země, jako je Česká republika, Kypr, Malta, které nás upozorňují na a, kontinuální závažné problémy s nedostatkem vody. Jsou tady další členské státy, které uvádějí že mají sucha a množství dešťových strážek pod dlouhodobým průměrem. K těm patří Francie, Maďar, Maďarsko, Spojené království, Portugalsko a Španělsko, takže to je e, široká sbírka zemí a patří tam i velké členské státy. A potom Belgie, Nizozemsko a Spojené království, které uvádějí, že Eh, u nich byla v nedávných letech nejhorší sucha v historii. Takže ta situace v oblasti vody je znepokojující, zůstává znepokojující i nadále, ale když se podíváme za hranice Evropy, tak si uvědomujeme, že na této planetě jsou miliardy lidí, kteří nemají každodenní přístup ke kvalitní pitné vodě a musíme si představit, eh, jaké potíže to pro ně představuje. To také musíme vyzvihnout v naší zprávě, že toto není problém pouze ekologický, že má i ekonomické dopady ku příkladu v zemědělství, turistice, v průmyslu, energetice, dopravě. A že to bude mít nepříznivý vliv, nepříznivý dopad na konkurenceschopnost a vnitřní trh. A ze zprávy vyplývá, že řada členských států učinila určitá opatření a my podporujeme tu základní to základní opatření, základní orientaci, ovlivňovat e, tu poptávkovou e, stránku, to znamená rozuměji, úsporněji využívat e, vodu předtím, než by se přešlo k novým a nějakým zdrojům vody, desalinaci a tak dále, protože to by mělo pravděpodobně další negativní dopady na zvýšené emise oxidu hličitého a další problémy v ochraně životního prostředí. Co tedy budeme chtít dělat? My jsme začali pracovat na eh, evropském vzoru hospodaření s vodou a na stůl to Rada a parlament dostane ke konci příštího roku. Při vypracovávání eh, tohoto celistvého přístupu k otázkám vody v zásadě využíváme čtyři prvky analýzy, eh, hodnocení plánu řízení povodí, eh, kdy člen, které mají prezentovat členské státy, tedy bylo jejich povinností je předložit, protože jsme od členských států je měli dostat. Bohužel stále ještě je čtyři nebo pět členských států, které komisi nepředložily tyto informace. Za druhé, druhé hodnocení, které využijeme, je hodnota kvality právní úpravy vody v Evropě. Zamyslíme se nad tím, jestli máme dostatečnou právní úpravu a Zamyslíme se nad e, možnými zlepšeními, možným zefektivněním a doplněním. Také e, budeme zkoumat hodnocení e, nedostatku vody a sucha a politiky boje s těmito nepříznivými vlivy a budeme také zkoumat vodní zdroje v návaznosti na boj se změnou klimatu, protože víme, že změna klimatu eh, je významným faktorem, který zhoršuje tuto situaci. Několik slov eh, k tomu, čeho se tato politika bude týkat jistě víte, že je to hodně předčasný náčrt, protože eh, vlastně se vám jej dostane o rok dříve, než eh, tento dokument bude zveřejněn. A my chceme v kontextu eh, tohoto schématu pracovat na sedmi oblastech. Za prvé se budeme zabývat územním plánováním. Možná, že vás trošku překvapí, že tím prvním, o čem hovořím v souvislosti s vodou, je území země, ale je pro politiku v oblasti vodohospodářství důležité, abychom se zabývali i eh, otázkami zalesňování, řízení půdy, eh, eh, odvodňováním, zavodňováním, odpady, odpadním hospodářstvím hladinou eh, spodní vody, protože to vše eh, tady eh, ovlivní situaci s vodou v Evropě. Takže toto bude první základní velká oblast, kterou budeme analyzovat. Za druhé, jako vždy, když dojde k nějakému nedostatku, tak zvládání Eh, tohoto nedostatku a, a nakládání eh, s těmito nedostatkovými zdroji má za následek, že eh, se musíme více dívat na cenu. Budeme se muset zamýšlet na internalizací nákladů na využívání vody, nad znečištěním vody. Je dobré, že v té současné zprávě stojí, že stále více členských států zavádí politiku ceny vody, že voda už e, přestává být zdrojem, který je zdarma, který si prostě e, ze studny libovolně, bez jakýchkoliv nákladů můžeme načerpat. Je třeba si uvědomit, že užívání vody sebou nese náklady a tyto náklady je třeba reflektovat, chceme-li e, s vodou efektivně hospodařit. Takže cena, zdanění, eh, odstranění škodlivých dotací, aby se zabránilo přílišnému tlaku na hospodářní vody a zavedení eh, režimu alokace vody v těch eh, oblastech Evropy, kde je skutečně závažný nedostatek. Za třetí se budeme zabývat efektivním hospodařením s vodou a abychom toho dosáhli. Doufáme, že dojde k dalšímu rozvoji účtů vody a vodních ekosystémů. My eh, musíme mnohem lépe pochopit ty vzájemně propojené různé oblasti eh, v Evropě a množství vody, které je k dispozici a očekávaná, očekávanou spotřebu vody pro urbání průmyslov, průmyslovou, zemědělskou, dopravní spotřebu. A tyto základní údaje musíme mít k dispozici, abychom docenili, kde ta rovnováha je nejhorší, abychom situaci mohli napravit. Měli bychom také přijít se e, základním nástřelem cílů pro e, hospodárné využívání vody. Budou tady jednak cíle pro e, úsporné hospodaření s vodou, ale i zlepšení kvality vody. I to bude důležité téma. Čtvrtý aspekt, jemuž se věnujeme, je partnerství partnerství, inovační partnerství pro vodu, kde budeme chtít spolupracovat s průmyslem na inovacích a odstraňování překážek inovacím v oblasti vody. Úzce budeme spolupracovat na tomto inovačním partnerství s našimi kolegy z Generálního ředitelství pro výzkum. Budeme se tedy snažit doplnit své znalosti a podpořit inovace při využívání, při úsporném využívání vody. Zaměříme se na celkovou rozumnou zprávu v oblasti vody ze dvou úhlů. Za prvé musíme zajistit celistvost správného hospodaření s vodou tak, aby nezbyla, nezbyla nějaká nezma, nezmapovaná území nějaké oblasti, kde bychom nebyli schopni prosazovat své politiky, ale druhou stranou mince eh, schválení této celistvé právní úpravy je také potřeba snížit byrokratickou zátěž. My musíme zavést správné politické nástroje, ale musíme se snažit, aby byly co nejlevnější a aby co nejméně zatěžovaly hospodářské subjekty, uživatelé. A, a tady se budeme muset snažit dosáhnout jisté rovnováhy. Tou šestou prioritou obecně bude zajištění rozšíření naší znalostní základny, při eh, rozvíjení těch účtů chceme do, konci, do, do konce příštího roku. Doufáme, že se nám podaří identifikovat a vyhodnotit eh, všechny ty plány na využívání eh, povodí, které od členských států, ty nejdu ta, provedeme hodnocení těch nejdůležitějších povodí, uvidíme, jaké jsou lokální a regionální představy o využívání vody v těchto e, povodích a myslím, že z těchto materiálů se nám dostane mnoho užitečných informací, které budeme moci dobře využít. Potřebujeme e, lepší monitoring, budeme používat monitoring e, za pomoci satelitů a GSM budeme také sledovat eh, proces eh, dalšího rozvíjení evropského systému informace o vodě. To je neustála, neustálý požadavek Januše Potočníka, což je můj komisař. Já, musím, já mám na starosti zajistit, aby to, co komisař chce prosadit, byla politika založená na solidních vědeckých důkazech. A v neposlední řadě se také budeme muset eh, rozhlédnout za hranice Evropy, zamyslet se nad globálními problémy a výzvami. V oblasti nedostatku vody třeba v rozvojových zemích, které by měly dosáhnout svých cílů milénia a jakým způsobem se postavit k té situaci dnešního nedostatku, ale také vzhledem k demografickému vývoji, je třeba očekávat, že tyto problémy se v budoucnu ještě zhorší. Toto vzít v úvahu. Toto je tedy náčrt témat, kterým se budeme věnovat v, této, v tomto základním nástinu politiky vody. A Příští rok bude rokem vody, příští rok eh, také bude zelený týden, který celý věnujeme Eh, otázkám vody a na jaře 2012 budeme chtít mimo to zorganizovat velkou evropskou konferenci o vodě. A to ještě nad rámec těch debat, které proběhnou v rámci toho zeleného týdne. Takže příští rok budeme mít mnoho příležitostí lépe eh, tedy se zamyslet nad těmi změnami a výzvami, lépe nadefinovat naše politiky, takže ten problém si uvědomujeme stále více a máme k dispozici řadu nástrojů, které je potřeba zasadit do eh, celistvé struktury. Děkuji. Falkenberg. Děkuji, pane Falkenberke, za prezentaci tohoto širokého spektra evropské vodohospodářské politiky. Je zde řečeno mnohem více než jenom v třetí zprávě. Blueprint je tedy ten hlavní dokument, který eh, očekáváme. Velmi intenzivně jsme se zapojovali eh, do debat eh, o vodě v tomto výboru. Voda je elementární pro naši činnost a také tomu také zůstane. My se těšíme na váš dokument a e, hlásí se nejdříve kolega Seiber, který je naším odborníkem na tuto otázku. Děkuji, pane předsedo, já jsem se hlavně hlásil jako první. takže jsem na řadě, ale e, nechci zde e, nárokovat nějaké absolutně první postavení. Každopádně děkuji panu generálnímu řediteli. Jsem velmi rád, že přišel osobně mezi nás, aby pohovořil o tomto tématu. Já se domnívám, že to je jedno z centrálních témat budoucnosti. A Již delší dobu očekáváme váš eh, dokument, eh, který jste nám oznámili a také pan komisař Potočník hovořil o tomto eh, dokumentu. My jsme počítali, že ho dostaneme letos, dobře bude to příští rok. Ale těší mě, že se tento dokument připravuje a jak jsem také viděl, komise se skutečně skutečně snaží eh, tento dokument připravit eh, eh, řádně. A já bych měl takovou malou žádost. Zatím jsme z parlamentu byli málo zapojeni do příprav. Víme, že konzultace se připravují, ale každopádně voda je takové téma, které je tak široké a tak by jistě pro váš základní dokument bylo vhodné, kdyby parlament byl zapojen hned z počátku. Všechny politické implikace, které eh, můžeme očekávat eh, v této oblasti, eh, se nedají řešit jen na úrovni úřednické, tedy v komisi, ale také na úrovni spíše politické. Takže by bylo vhodné, kdybyste nás i nadále včas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 otázkách v této oblasti. Je zde také Ines v daném výboru, eh, který bude doprovázet eh, vaši činnost a který je eh, ochoten dále debatovat. Několik zásadních poznámek bych však měl již nyní. Když hovoříme o vodě, pak vždy se líchám, že to je otázka určitého řízení na straně komisy. Eh, měli bychom i zde postupovat eh, holisticky. Eh, neměli bychom se orientovat pouze na poptávku. Takové země jako Španělsko by mělo problémy, ale také Kypr. Tyto problémy není možné řešit pouze cestou poptávky. Měli bychom se na to dívat realisticky a přemýšlet také o tom, jaká jiná řešení bychom mohli nabídnout. Není to výraz nějaké špatné vůle či nevůle jiných regionů, ale myslím si, že hned na začátku bychom se na to měli dívat skutečně otevřenýma očima. Co se týče regionálnosti, já tedy velmi doufám, že komise toto vyškrtne ve svém základním dokumentu, eh, protože eh, když eh, bychom to nerozlišovali na regiony a pracovali pouze na té úrovni určitých větších celků, tak budeme mít určité problémy. Já se domnívám, že eh, třeba v Tyrolsku není možné prosazovat eh, třeba to sprchování, které zase jinde je tedy eh, vhodné. Komise by měla být vyzvána se dívat na tu věc skutečně eh, široce a ptát se nás, kteří jsme z regionů, eh, tak, aby eh, bylo vše politicky přijatelné. Co se týče hlavního směru, zde, pane generální řediteli, vím, že se snažím ty velké oblasti eh, uspořádat nově, tedy oblast zemědělskou a regionální politiky. Bylo řečeno, že územní plánování by mělo být začleněno eh, také proto, aby zemědělci, co by primární spotřebitelé vody, měli eh, pomoc a abychom jim mohli nabídnout určitou eh, nabídku. Udělat pouze tento základní dokument, který bude vydán v roce 2012 a v okamžiku, kdy eh, naše podpůrné prostředky již jsou fixně stanoveny, tak to není ta správná cesta. Pokud chceme správně využít finanční prostředky EU správně, pak eh, eh, to musíme udělat nyní. A také pan komisař eh, se k tomu musí vyjádřit. Nemůžeme pouze tedy čekat a být potom vyzváni k dodržení hlavních směrů to je také určité napětí, které existuje v této oblasti zemědělství a i zde se musíme zapojit včas. Co se týče ostatních kompetenčních otázek, a když hovoříme o e, užívání půdy, e, pak e, si musíme položit otázku, co mohou dělat členské státy a co se musí dělat na evropské úrovni. DGNV celá jistě bude mít návrh také právně zajištěný, aby nenat nebyly zahájeny ony kompetenční problémy. Žádný region si eh, jistě nenechá vzít eh, z ruky eh, svůj centrální nástroj územního plánování. Takže prosím, musíme právně přesně delimitovat to, co smíme udělat a co nesmíme udělat, tam bychom se jenom točili do kolečka. K oceňování vody. Eh, dobře, ano, já hovořím trošku déle, pane předsedo, eh, ale je nutné říci se celá zásadně, že u těch cen musíme dát eh, pozor. E, voda není normální hospodářský statek a zde vyjádřit nedostatek v ceně, to je kritická otázka. Práva na vodu je zakotveno na e, úrovni OSN a když tu cenu navýšíme e, pětkrát, šestkrát, tak ty ekonomické efekty jsou nulové, ale sociální efekty jsou extrémně velké. Takže prosím, buďme obezřetní v této záležitosti a dívejme se na tu regální, regionální politiku. Cena ano, ale pečlivě, vyváženě by toto mělo být stanoveno. Jinak podporují znalostní základy, ty technologie eh, jsou již vyspělé. Neopomeňme na problematiku Unbedded Water, to je eh, také věc, že dovážíme vodu v našich produktech z jiných zemích. A když se na vše chceme dívat globálně, tak musíme zahrnout i tuto otázku dovážené vody v eh, dovážených eh, produktech. Takže dívejme se na to s veškerou pečlivostí. Prosím, rozšiřte problém a proces eh, co nejvíce. Eh, reformy jsou nezbytné, ale měli bychom eh, na tom pracovat všichni, abychom dospěli tedy k dobrým výsledkům a omlouvám se předsedovi. Bylo napínavé ti naslouchat srdce tedy vyjádřilo vše, co si měl na srdci. Známe tvou angažovanost v oblasti vody a je dobře, že někteří lidé se zabývají tímto problémem stále. E, Ines je také v pracovní skupině pro vodu. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat panu řediteli, že je mezi námi a že tady přednesl svůj výklad a chtěla bych eh, ocenit, že nejen prezentoval stručně ten návrh, ale hovořil o dalších důležitých eh, oblastech eh, a také je dobré, že bereme v úvahu všechny aspekty tohoto programu, na který čekáme. Tím spíše že se to projevuje také ve všech těch oblastech spotřeby, eh, s čímž také souvisí celá řada problémů. Já bych se chtěla zeptat, ve svém návrhu říkáte, že je třeba brát v úvahu také další politické oblasti EU. Eh, té, té obvyklé oblasti, samozřejmě zemědělská politika, to je tam máme určité špatné eh, zprávy, protože víme, že se to zatím eh, neaplikuje zcela ohleduplně k životnímu prostředí, ale jsou tady i další politiky. Politika v oblasti energetiky, v oblasti průmyslu, kde je také třeba rozložit celé to celé to zatížení. Víme, že zemědělci nesou tady tuto, um, toto břemeno, ale myslím, že stejně tak je důležité k tomu přidat to sdělení, že když se ještě zahrnou také otázky dovozu a také eh, celý ten blueprint dovážených produktů. Nejde ani tak o to, abychom to snad omezovali, ale spíše o to, abychom eh, ukázali, že opravdu bereme v úvahu všechny tyto aspekty. Tedy to jsou ty další politiky, které je třeba brát v úvahu. A já se ptám, jsou ještě některé navíc? Dále říkáte, že bude probíhat konzultace a já bych eh, ráda věděla, jak víte, tady existuje celá řada organizací, eh, organizací občanů, občanské společnosti, které se velice zajímají o všechny ty dobré postupy, eh, dobré zprávy veřejných věcí a chtějí tedy mít jistotu, že když probíhají takové diskuse o programech, že to ještě dále pokračuje a zohledňují se všechny tyto názory z té konzultace, že se to neomezí pouze na to, že proběhne ta první diskuse a pak už se na to všecko zapomene. Já myslím, že už teď existují určité formáty, které se využívají kde také můžou probíhat konzultace. A chtěla bych se ještě zeptat, vy jste se o tom zmínil, o otázce cen, a říkáte, že budou nějaké nov, nějaká nová opatření v eh, normativní oblasti. To je velice důležité téma. Já také se o něj velice eh, zajímám. Samozřejmě je tady ta sociální dimenze, ale jsou i některé další eh, normativní aspekty, o kterých přemýšlíte. Hovoří se o Eh, účinnosti. To je také velice důležité v tom pilotním programu, zejména proto, abychom brali v úvahu nejen eh, mm, eh, účinnost například budov, ale také účinnost měst jakožto celků. Například ve Francii, ve Španělsku se to neustále připomíná. A Probíhá také velká diskuse o finančních perspektivách, strukturálních fondech a dalších aspektech, které ovlivňují naše politiky. A klademe si otázku, jak eh, toto všechno zohlednit v těchto fondech. Já ve Španělsku mohu říci, že se také například rozhodlo že se budou eh, rekonstruovat, renovovat všechny kanalizace, všechna potrubí pro distribuci vodu, což eh, já jsem velice ráda, protože eh, to dobrý stav potrubí je velice důležitý pro zabránění plítvání vodou. A ještě na závěr jedna žádost. Myslím, že to je důležité, vy to říkáte, také parlamentu na tom záleží že do toho je třeba zařadit nové návrhy, nové programy, které se týkají vody, dostatečného zásobování vodou, ale také úspor přes potřebě vody. Tady bychom tedy měli pracovat na tom, jaká opatření se budou nahrovovat. Budou opatření doprovázena eh, snahou o snížení nákladů, to je důležité také pro občany. Podobně jako to bylo v případě elektřiny, je třeba totéž aplikovat i v oblasti vody, aby lidé věděli, kolik bude stát zásobování vodou. Znamená to ovšem také otázka nových pracovních míst v oblasti vodohospodářství, čili otázka cen, otázka úspor ve spotřebě vody a Samozřejmě eh, vodu potřebujeme, přináší to řadu problémů, ale i tuto, toto sdělení musíme zcela jasně říci, jaké vhodné politiky tady aplikovat, jaké nové technologie, jaké nové mm, způsoby managementu aplikovat, jaká nová pracovní místa, zelená pracovní místa a tak dále. To všechno jsou důležité aspekty. Když už občanům dáme tu špatnou zprávu, že co poroste, tak chceme, aby tady byly i určité sociální uh, Eh, kompenzace. Víme, že bude opravdu velice složité tuto věc řešit. Děkuji Ines. Děkuji Ines. Myslím, že oba dva jste členové pracovní skupiny. Voda ostatní, kteří nejsou v této pracovní eh, skupině, budou eh, mít méně času na projev. Děkuji, paní Hybnerová. Děkuji pane předsedo, a děkuji také generálnímu řediteli za to, že nám řekl, co se dělá v oblasti nedostatku vody. Voda je zcela základním prvkem, eh, základním produktem pro eh, lidi, má důležitou úlohu i v ekonomice, ale je to něco, co i spotřebováváme. Může být i zdrojem energie, využívána je v průmyslu, a využívá se také jako jedna ze základních složek v zemědělské výrobě. V některých dobách, v některých regionech máme vody nadbytek my vlastně toho nevíme dost o rozdílech mezi regiony, protože na jedné straně trpíme nedostatkem vody a na druhé straně je někdy v některých regionech vody příliš mnoho. A tato situace se i mění. Teď je nedostatek vody v místech, kde předtím nebyla, takže tam je potřeba uvažovat o retenci vody, o budování rezervoárů. Podobně jako máme autoatlasy a jako máme mapy přenosových a rozvodných cítí, sítí elektřiny, možná bychom měli mít uh, mapy zásob vody i z rezervoáry, tak aby z regionu, kde je vody dostatek, eh, mohla voda téci do regionu, kde je její nedostatek. 21. století to není jen otázka technologií, spíše otázka politické vůle. Podobně jako technologie, i toto považujeme za prioritu a proto by toto se mělo stát součástí naší strategie pro vodu v Evropě. Jsem si jista, že by to mohlo být zdrojem pro správné hospodaření s vodou, zdrojem zaměstnanosti a mohli bychom tak i využívat situaci v regionech, kde se nedaří zemědělské výrobě právě z toho důvodu, že je tam nedostatek vody. A je tedy nejvyšší čas začít tento problém řešit komplexněji v celé Evropě. Děkuji, Ilanto. Přece jenom doufám, že nebude nutno postavit vodovody z Polska do Portugalska a že tady díky správné politice bude v Portugalsku stále dostatek vody. Eh, <clears throat> grazie, direktor. Ano, děkuji. Děkuji, pane řediteli, za to, že jste přišel mezi nás. Já se domnívám, že se jedná o velmi důležitou otázku. A mě jako členovi řídícího výboru a klimatické změny. Tato otázka leží na srdci. Je důležité, aby voda byla ve středu pozornosti eh, v územním plánování, abychom s vodní stroje udrželi co nejdéle. Je možné také se vyhnout erozi, je možné také řešit problémy s nedostatkem eh, vody, takže to je otázka velmi prioritní. Chtěl bych však ještě jednou zdůraznit také to, že i ve městech vznikají specifické problémy. Často je tomu tak, že půda je příliš uzavřená, voda nemůže vsakovat do půdy a hladina spodních vod klesá. Proto je také obtížné strukturu půd udržet. To znamená, že bychom měli více také myslet na opětné naplňování hladin spodní vody. Musíme tedy zajistit to, aby spodní vody byly nasyceny. Nemůžeme se spoléhat na to, že přirozené naplnění bude zajištěno. Případně by bylo nutné pomoci řešit tento problém, který je důležitý především v aglomeracích a ve městech. je Zase bychom mohli rozlišovat užitkovou vodu, dešťovou vodu, znečištěnou vodu. Užitná voda a znečištěná voda by mohla být využívána na výrobu energií. To znamená, že znečištěné vody by mohly být sbírány odděleně eh, a využívat je v určitých oblastech odděleně. Pokud tedy je nutné něco podniknout, pak bychom měli znovu promýšlet celou strategii. Voda je takový statek, který se musí veřejnosti nabízet. Proto se domnívám, že strategie komise by toto měla zohlednit. Tedy znovu naplnění hladin spodních vod zabránit snižování této hladiny. To je dle mého názoru velmi důležité pro to, aby situace eh, byla vyrovnaná. Děkuji vám. Nyní musíme postupovat eh, trošku rychleji. Máme před sebou ještě další důležité téma. Ale nyní má slovo Krista Klása. Děkuji, pane předsedo. Budu stručná, protože naši specialisty na vodu eh, se zabývali eh, těmito tématy a hovořili obšírně. Chtěla bych je však zadůraznit jednu důležitou věc. Paušální pohled na vodu je jistě důležitý proto, abychom eh, soustředili zájem lidí na tento problém. Ale přitom musíme také zdůraznit regionální přístup. Máme zde také kolegy z ostrovů Velká Británie, Irsko. Eh, zde eh, těžko vy získáme eh, zájem o tento problém. Eh, země, kde je nedostatek vody, je problém spotřeby eh, vody zase jiný. Tam, kde je sucho a nedostatek vody, tam se dívají na tento problém zase jinak. Takže zpráva vodních zdrojů musí být jiná. Chtěla bych ještě, pane předsedo, říci další věc. Několik několikrát bylo zmíněno, eh, to, že zemědělci jsou velcí spotřebitelé vody. Zemědělci však jsou také těmi, kteří zajišťují eh, přínos vody eh, do půdy. To by mělo být také začleněno do otázek územního plánování. Vždyť voda se nedostane do spodních vod bez přínosu eh, také zemědělské činnosti. Zdravá voda je eh, také eh, přiváděna a zajišťována právě zemědělci. Děkuji. Karin Kanbach. Na závěr jenom jeden aspekt bych chtěla zdůraznit, navazuji na kolegu Prodyho. Podstatné je, abychom se zabývali eh, městským územním plánováním eh, z měst eh, velká území vlastně odvodňujeme když dojde k silnému dešti, pak tato období jsou zase zaplavená. Ehm, možná, že bychom tomu mohli zabránit. V budoucnosti bychom toto měli také zohlednit v souvislosti e, s podporou. Musíme tedy zajistit to, aby půda byla schopná e, přijímat vodu, která e, na ní padá. Zde bychom měli tu tento aspekt zdůraznit. Také v oblasti vodních elektráren toto musíme zahrnout do úvah. Děkuji. Já bych měl jenom jednu otázku ohledně eh, systému dobrého řízení. Domníváme se, že vodohospodářský systém by komisí měl být projednán a víme, že mnohé odpovědnosti však nesou obce a města. Zůstanou tyto otázky v jejich kompetenci? Pokud eh, možno, prosím o stručnou odpověď, abychom zvládli ještě další otázky. Já se budu snažit. Chtěl bych eh, nejdříve poděkovat eh, za mnohé odpovědi a otázky. Myslím, že celkem také rozumím tomu, co zde zaznělo v plánu, že víceméně uvažujeme podobným způsobem, podobným směrem to, o čem jste hovořili, tedy uh, myslet uh, nad rámec uh, toho řízení poptávky, to je skutečně důležitá oblast. My bychom se především měli uh, pokusit ale uh, Eh, tedy vyjít s tou vodou, kterou máme, předtím, než budeme uvažovat o tom, jak si vodu opatřit, opatřovat jinak. Ale musíme se eh, k těm problémům postavit holisticky a eh, s tím souhlasím a je také jasné, že v případě vody máme veliké regionální rozdíly, známá hlavice z prchy. To byl takový e, vtip, který se e, v Dubnu e, v Dubnu objevil v německém tisku, nevím, jak se dostal i k nám do generálního ředitelství, prozatím se o tom ještě dál, dál nemluvilo, ale v médiích se vyskytne lecos. Nám nejde o nějaké předpisy o to, kterou sprchovou hlavicí se mají všichni Evropané sprchovat. Nám jde o to, abychom všichni společně i e, přes regionální rozdíly se zamysleli nad tím, jak lépe hospodařit s tímto zácným zdrojem. A myslím, že všichni řečníci, e, kteří dnes pohovořili, souhlasí s tím, že se jedná o nedostatkový zdroj a proto se musíme snažit s ním lépe nakládat. Zároveň ale chci krátce upozornit na to, že i přes všechny regionální rozdílnosti máme s vodou i velké přeshraniční problémy a ty příslušnosti. Eh, tady bylo řečeno, že je potřeba to také velmi čistě právnicky nadefinovat. O to se budeme snažit, o to se snažíme vždycky, ale ono to možná neproběhne úplně bez rozporů, když se zamyslím nad eh, současnými problémy v některých členských státech vůbec jenom vlastně eh, vypracovat regionální plán povodí, s tím, že eh, v těchto státech existují velice roztříštěné regionální eh, příslušnosti. A když eh, se zamyslím, že co se týče povodí Dunaje jde o 17 zemí, které by se musely uh, shodnout na jednom vlastně základním uh, systému řízení povodí, protože tam jde o jeden vodní systém a když bychom chtěli tedy se dopracovat k nějakému racionálnímu um, řízení a rozdělení te, toho objemu vody mezi jednotlivé země a také mezi odvětví, um, energii, dopravu, turistiku, zemědělství, průmysl právě za tímto účelem potřebujeme tu eh, širokou eh, spolupráci a vidíme už jenom z několika málo výjimkami, že i eh, ve Spojeném království, a já jsem to řekl i ve svém úvodu a v té naší zprávě to také je, i ve Spojeném království momentálně jsou problémy s nedostatkem vody, to nám právě Spojené království sdělilo, že pr- momentálně prožívá největší problémy s nedostatkem vody, co kdy v historii mělo. A když se teď podíváme z okna, vidíme, že zase pro změnu prší, ale přesto i Belgie tedy signalizuje v současné době problémy s vodou. Zároveň v jiných zemích je vody mnoho, my prostě žijeme v takovém období, kde máme v různém období stále větší nedostatek vody v různých e, zemích Evropy, ale zároveň trpíme záplavami. To je důsledek změny klimatu, to je důsledek e, té zásadní změny, ke které dochází i v Evropě a v jiných, na jiných kontinentech, tomu se musíme věnovat, musíme to lépe pochopit, musíme pochopit, jakou úlohu zde sehrává půda a musíme také uvažovat o e, možnostech absorpce vody, musíme se více zaměřovat na celý vodní cyklus, od vypařování e, deště a e, a do eh, tedy otékání vody do moře. Tento cyklus také probíhá dramatičtěji právě proto, že vlastně eh, odlesňujeme, půda se uzavírá a tím také ohrožujeme eh, absorpční kapacitu vody, která vždy zpomalovala ten cyklus a my tuto schopnost půdy stále více ztrácíme. Vlastně každý Eh, příkop se stává jakýmsi, eh, jakousi zrychlenou cestou pro vodu a proto musíme společně uvažovat i o těchto otázkách, které mnohé z nich jsou práce přeshraniční a lokálně je vůbec nelze zcela vyřešit. Já se nechci vyjadřovat jednotlivě ke všem bodům, protože na to přijde čas, až si společně prohlédneme ten celkový nástin té základní politiky. Já chci jenom říci, že my máme obrovský zájem o spolupráci s parlamentem. Vaše nápady a myšlenky jsou pro nás důležité. My jsme provedli důkladnou, takovou přípravnou, odbornou technickou práci, věnovali jsme se řadě technických otázek a budeme se jim i nadále věnovat, ale je nám úplně jasné, že vlastně ve finále půjde také o vyřešení řady politických otázka, otázek a proto budeme potřebovat vaše vstupy, vaše myšlenky a jsem tedy přesvědčen, že v rámci příštího roku a i v druhém pololetí tohoto roku budeme mít mnohem více příležitostí se setkávat, spolupracovat a e, také zapojit nevládní organizace. I občanská společnost by se na tomto procesu měla intenzivně podílet. Já jsem právě dostala signál, že už opravdu musím, uh, musím tedy mlčet, takže všechno jsem si zaznamenal a velice rád uh, se s vámi zase setkám. Děkuji vám za pozornost. Takže všechno jste si zaznamenal, nic se nestratí, k tomu se hned ještě vrátíme. Myslím, že eh, odborníci ve skupině pro vodu velice rádi s vámi budou spolupracovat až do té doby, než vyjde ten materiál. Příští rok tedy čekáme na ten zelený týden, na tu debatu o tom blueprintu, o tom základním nástinu politiky vody, takže děkujeme, že jste přišel a přeji vám, pane řediteli, mnoho úspěchů v příští práci. Takže teď se dostáváme k dalšímu bodu na našem pořadu jednání, který je třeba ještě prodebatovat před letní pauzou, protože i zde se jedná o aktuální a ožehavé problémy. Myslím, že Juster Beke je, Delbek je velice známý našemu výboru. Eh, rád jej eh, zde vítám. Bude hovořit o emisích skleníkových plynů z letecké a námořní dopravy. Pro nás je velice důležité zjistit, co se děje a e, jak bude možné zabránit tomu, aby se ne, nestalo nic e, tedy negativního, takže dám slovo. Děkuji, jsem velice rád, že jsem mohl přijít. E, jak vidíte z nadpisu, jde o leteckou námořní dopravu a já myslím, že tady k tomu námořnímu zejména je zapotřebí trošku něco zaktualizovat. V každém případě je velice zneklidňující, jak se vyvíjejí splodiny eh, z takto druhu dopravy. Je tady zapotřebí dále na tom pracovat. V oblasti námořní EU eh, e ještě nic neregulovala. V roce 2008 eh, se přijal právní předpis a byl to především předpis, který se týká regionální akce v roce 2011 IMO Eh, tady přichází. Náš eh, pracovní program na příští rok eh, v komisi znamená, že komise předloží svůj návrh, nedojde-li k většímu pokroku na mezinárodní úrovni. A komise a s komisařem Kalasem organizuje platformu na vysoké úrovni, také parlament je tam zastoupen, nevládní organizace, zástupci vlád a podobně. Technická práce probíhá také, probíhá také na úrovni programu boje proti klimatickým změnám. A je tady ještě jedna věc. Komise doposud ještě nedefinovala svou pozici a svou preferenci k tomu, jaké řešení či jaký nástroj předložit. Je tady celá řada možností, které se studují. A víme, že například je možné zahrnout určité, určitý poplatek či určitou daň a to je důležitý nástroj, který teď právě studujeme. Jak už jsem řekl, na mezinárodní úrovni, tedy na celosvětové úrovni, je velice omezený pokrok v této oblasti a to jak v UNF 3C, tak i v dalších oblastech eh, z otázek závazků a opatření. K dnešní době eh, Výbor pro ochranu eh, námořního prostředí v IMO má zasedání koncem tohoto týdne a my doufáme, že tam dojde k dohodě o energetické Eh, účinnosti lodí a o ukazateli, který to vyjadřuje, to by bylo velice důležité. A to by byl velký pokrok. Tedy jestli komise předloží, či až předloží svůj návrh příští rok, bude to stále jenom návrh a my doufáme, že eh, proběhnou eh, jednání i na globální úrovni a že tato jednání budou pokračovat. Otázka je, jak optimalizovat synergie mezi tím, že bude na jedné straně návrh eh, komise, budou probíhat jednání v parlamentu, v radě a na druhé straně budou probíhat také jednání na úrovni OSN a IMO. Uvidíme tedy, do jaké míry bude možné toto všechno, eh, tolik pokud jde o námořní prostředí. Pokud jde o letectví, tak jste asi zjistili, že tady eh, se objevily určité mm, články v tisku pro i proti tomu, aby letectví bylo zahrnuto do ETS. Je to trošku překvapující, že se to takto eh, ventiluje, protože my když jsme již v roce 2008 předložili své návrhy a rada i parlament eh, schvalovali návrh obrovskou většinou, eh, jednomyslně v radě a s obrovskou většinou tady v parlamentu. A my teď vlastně provádíme tuto legislativu. Já vás mohu ujistit, že ta implementace probíhá tak, jak to bylo stanoveno, jak to bylo naplánováno a znamená to, že dnes Provozovatelé letecké eh, dopravy mají předkládat zprávy, provádět monitorování a já mohu říci, že všechny velké letecké společnosti tak postupují. V členských státech eh, legislativa je také prakticky již dokončená a mohu říci, že dva velké případy, Kypr a Německo, eh, také věci ustanovují a minulý týden Bundesrat v Německu schválil Eh, transpozici eh, příslušné legislativy. My teď definujeme v komisi určité benchmarky pro přidělení limitů zdarma, to bude ještě do konce tohoto měsíce. Eh, bude k dispozici také příslušná informace a nejpozději do 30. září komise předloží benchmark. Podle toho benchmarku do konce roku budeme Eh, schopni říci jednotlivým eh, leteckým společnostem, kolik dostanou povolenek zdarma. Čili toto všechno probíhá, infrastruktura ETS probíhá a nicméně probíhá velice eh, velká bouřlivá diskuse, protože také Eh, ze strany dvou amerických leteckých společností a jejich eh, asociací byla podána žaloba. Evropský soudní dvůr eh, pro, proběh, organizoval první slyšení v této věci a jasně se ukazuje, že do 6. října bude vydáno stanovisko. To by tedy znamenalo podle normálního průběhu soudu, že soud dokončí zkoumání eh, tohoto eh, případu. Normálně je to tedy 6 měsíců poté, co vyslechne generálního advokáta. My doufáme, že tedy soud předloží eh, svůj rozsudek, svůj věcný rozsudek, abychom se z této věci pohnuli. protože my samozřejmě respektujeme právní stát, musíme mít jasno v tomto případě, v tomto soudním sporu. Dále probíhají bilaterální diskuse, například s vládou USA. Nedávno v Oslo proběhla velice důležitá schůzka. Celá řada otázek se projednala, vzneslo to americká administrativa. Bylo to plodná diskuse, my jsme přišli zase s protiotázkami, probíhá také diskuse s Čínou a s Ruskem. A je vhodné říci, že tyto diskuse jsou hodně složité. Musíme zkoumat řadu okolností, myslím, že všichni máme dobré argumenty a ukazujeme, jak nám záleží na mezinárodní eh, úrovni. A ICAO tady také nepřišlo s žádnou eh, legislativou a právě proto evropská úroveň se rozhodla, že v přijímání legislativy pokročí. My tedy dál hájíme svoje eh, právní předpisy a tak to je situace k dnešku. Můžete se zeptat, co tedy vlastně všechno diskutujeme se zeměmi, které jsem zmiňovala. Je tady jedna věc v oblasti legislativy a to je eh, pojem ekvivalentní opatření. Ekvivalentní opatření, o tom se hovoří v legislativě a to umožňuje eh, pro přilétající eh, letecké společnosti ze třetích zemí Eh, pakliže stejná opatření jsou eh, přijata na opačné straně, to znamená, že když země přijme ekvivalentní opatření, pak my můžeme také zvážit eh, výjimku z opatření pro přilétající lety. Dále další důležitý bod na programu jednání když jsme se rozhodli, že zahrneme také mezinárodní eh, leteckou dopravu do tohoto systému, to jsme rozhodli v roce 2008, eh, že to bude také eh, proskoumávat dopady CO2 a je tady celá řada aspektů spojené s leteckou dopravou, včetně vytváření mraků a podobné věci. Tedy je vhodné uznat, že tady je dopad je ovšem složitější přesně definovat rozsah těch dopadů. Celá řada výzkumů probíhá na toto téma, zejména v ICC a my eh, studujeme, monitorujeme velice podrobně výsledky všech těchto nových eh, poznatků. Zůstáváme ale opatrní v našich eh, návrzích. Chceme návrhy předložit, až bude trošku jasnější Eh, jaké dopady na eh, změny klimatu to má. Já myslím, že jsem to nejdůležitější zmínila. Omezím se už eh, jenom na to, co bylo řečeno a těším se na vaše otázky. Děkuji. Děkuji, pane Delbeke. Důležité je to, co bylo řečeno. Jsem však udiven tím, že v roce 2011 se hlásí letecké společnosti skutečně eh, posledním okamžiku, aby zablokovali tuto dohodu. Eh, jde-li tedy o lhutu šesti měsíců po předložení eh, otázky eh, tátní zastupkyní, tak by to vedlo k odsunu o jeden rok. V USA máme tedy eh, velkého partnera, ale v Evropě i malé země, které se hlásí. Eh, máme zde šest přihlášek a každý má dvě minuty k dispozici, abychom dodrželi čas. Pan Líze? Ano, děkuji. Děkuji za prezentaci a děkuji za stabilitu komise, eh, a to včetně předsedy Baroza. Musíme skutečně i nadále vytrvat v naší pozici. Eh, my jsme po právní mm, prověření a toto takto rozhodli. Hlavní argument, eh, který používáme také v našich volebních okrscích, je to, že jsme schopni jako Evropa vystupovat celkově a prosazovat naše zájmy. Poté, co celé léta eh, o tom diskutujeme, bychom neměli se podřítit. Tím bychom ztratili jeden z velkých argumentů a byl by to určitý signál, určitý precedenční případ. Eh, když by američané tedy hodně křičeli, tak my změníme naše zákony. To bychom tedy neměli dopustit. Eh, dále se také musíme podívat na naše národní daně z letenky. V USA eh, se žádá ještě o 16 dolarů eh, navíc pro odlety i přílety do USA. Je toto slučitelné s mezinárodním právem? Vždyť ty zátěže eh, pro životní prostředí se nezmenší těmito poplatky, které však také existují třeba ve Velké Británii nebo v Rakousku. Tři krátké otázky. O jaká ekvivalentní opatření jde. Je zde eh, možné hovořit o určité matici toho, co komise přijme nebo nepřijme? Dále také eh, otázka eh, emisí. To, co dříve komise říkala, bylo přesnější. Ehm, dříve jsme dostali určitý návrh, včetně termínu. A k tomu bych se rád vrátil. Eh, při rozhovorech eh, v Cancúnu jsem také viděl, že eh, odpovědné orgány IMO mají dobrou vůli, ale členské státy se neposunou ku předu, takže bychom měli na tom dále pracovat. Žil Paňo? Pane předsedo. Téma, které předkládáte teď v poledne, je opravdu bouřlivé ekonomické téma. Já, co jsem před chvílí slyšel ve vašem vystoupení, eh, když eh, říkáte, že je to podivné, že je to tak bouřlivé, ale za chvíli na to říkáte, že eh, jsou tady sdělovací prostředky, které o tom hovoří, pak říkáte, že jsou bilaterální diskuse se spojenými státy, s Ruskem, s Čínou. Všichni jsou zneklidněni. Všichni jsou zneklidněni ať už jsou to letecké společnosti v Evropě, které velice e, trpí ekonomickou a sociální krizí, která nemá obdoby. Pak jsou na pořadu dne fůze mezi společnostmi. Výrobci se také velice znaklidňují, protože Čína dnes říká, když se nezmění systém, tak e, Čína nekoupí Airbusy. A za třetí, Letiště se také velice zneklidňují, protože, jak dnes velmi dobře víme, některé země, některé velké firmy říkají, budeme létat mimo EU, budeme létat do USA jinou cestou, například přes země zálivu. Čili kromě naší odůvodněné legislativní činnosti. Francouzská a německá vláda napsali v červnu do Evropské komise dopis a vyjádřili své obrovské zneklidnění. Komise stále říká, žádný plán B neexistuje. Chceme vše projednávat tak, nebo jsme otevření všemu, tak jak to tady bylo vysvětleno, ale přitom my víme, že letiště, letecké společnosti, výrobci, združení v oblasti letecké dopravy. Kromě těch cílů navrhují určitá opatření a já bych byl rád, kdybyste nám řekl, co říkají studie o těch opatřeních, která navrhují příslušná letecká odvětví? Děkuji. Další. Děkuji za tyto velice eh, dobrý, dobrý stručný přehled v této oblasti. Já chci poblahopřát komisi k tomu, že se pevně drží té právní úpravy, na které jsme se dohodli, a to je důležité. Máme-li postupovat společně a máme potom začít, tak eh, všichni znervózní, ale nakonec my jsme tady přece u toho všichni byli, tu legislativu jsme schválili a té se musíme držet. A já jsem rád, že to komise také Eh, eh, dodržuje. Ale podobně jako Petr Líze, mě trošku popletlo ta, ta, sou, ta souvislost s těmi ekvivalentními opatřeními. Nevím, jestli by to pro země, velké země nebyl takový nějaký únikový eh, způsob. Nevím, jaké ekvivalentní opatření dělají Čína a USA. To mě trochu tady zmátlo. Co se týče NOXu, emisí dusíku, jako řekl, jak řekl Petr Líze, v té právní úpravě stojí naprosto jasně, že už v roce 2008 komise má přijít s nějakým návrhem řešit emise NOXu a e, čekat na nějaký další výzkum od IPCC. My jsme si v naší právní úpravě zadali, že něco uděláme, takže tady e, by komise se měla spíše držet toho, co platí. Potom k té lodní dopravě tady je jasné, že potřebujeme nějaký návrh. Vy jste řekl, jestli anebo když, tak já bych spíš řekl když, tak asi příští rok. Co se týče eh, právního základu toho poplatku, vy jste řekli, že ještě nevíme, jak to provést, ale já nevím, jestli ten právní základ bude postačovat na Eh, uvalení nějakého poplatku. Takže možná bychom měli jít nad rámec tržních pravidel, protože poplatek, jestli ho mají schválit všechny členské státy, to bude těžké. Takže by bylo správné mít ten právní základ nastaven dobře. A co se týče trhu, také by byla dobrá debata, co eh, se týče eh, výnosů. Děkuji, Katlín. Dě- děkuji, pane předsedo, děkuji pane Delbeku za tu prezentaci. Je důležité mít tedy aktuální informace, eh, zvlášť po tom všem, co vidíme a slyšíme v médiích. Jak jste slyšel, parlament plně komisi podporuje. Mám pro vás několik otázek. Jak víte, na podzim zahájíme přepracování směrnice o danění elektřin v různých výborech tohoto parlamentu a generální ředitelství pro klima a vy to jistě sledujete se zájmem těn, tento proces a jistě jej také ovlivníte a já mám zde čest být zpravodajkou pro stanovisko v tomto výboru. Mě by zajímalo, jestli byste měl nějaké návrhy k tomu, jak pokračovat v naší práci na tomto tématu, protože myslím, že to by byl způsob, jak vyřešit negativní vývoj v tomto, eh, v tomto odvětví. Pan Prody. Mm, Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že jste dnes na naší schůzi. Musíme přiznat, že neexistuje eh, daň nebo zdanění paliva, které se používá v letecké dopravě. A to vytvořilo špatné návyky. Zvykli si na to, že Tady daně nejsou. Myslím, že ekvivalentní opatření pro Spojené státy by mohlo být návrh zákona, který by stanovil určitou analogickou disciplínu, jako to, co navrhuje Unie ale vlastně by to bylo přínos pro americký lid z hlediska eh, nákladů eh, na letenku, tedy ceny letenky, by to vlastně mohlo být ekvivalentní. To by také mohlo být zajímavé řešení. Pokud je o další emise, to je velice důležité. My už jsme udělali velký kus cesty v EU v rámci čistého nebe, clean sky. Došlo eh, k lepší výkonnosti motorů, které tím pádem vylučují méně oxidu dusíku. Je velice důležité, aby letecká doprava Eh, používala v nízkých vrstvách stratosféry, takzvaný black carbon, to by mělo velký dopad. Čili to, že ty částice, tyto částice zůstávají několik let v těch vrstvách stratosféry a to nesmíme ztrácet ze zřetele. Děkuji. Matias, děkuji za informace. Jsem stínovým zpravodajem pro tuto otázku. My jsme souhlasili tenkrát, eh, protože jsme měli přísliby komise, že dostaneme také návrh eh, zákona ohledně NOX. Jsem tedy udiven, že není nic eh, v té přípravné fázi a prosím, aby toto bylo předloženo co nejrychleji. Vy jste vysvětlil, proč to nejde, ale přeci jenom je to negativní věc. Máte mou plnou podporu v té boji, v tom boji, o kterém hovoříme. A velká většina parlamentu eh, je také pro, tedy letecká doprava eh, má být eh, začleněna do ETS. Když vidím tedy sklony jednotlivých zemí, že zavádějí jednotlivé daně. My jsme například hovořili o letech od 7,5 tun a v Německu například jsou zdaňovány i ta malá letadla na ostrovy, která tak z zvýší cenu, že eh, to není eh, přijatelné. Eh, my jsme tedy vyvinuli určitý politický nástroj, který je účinný. Je to nástroj, pro který jsme se rozhodli a musíme ho bránit všemi silami tím eh, také věrohodnost eh, klimatické politiky eh, zajištěna. Neměli bychom tedy vycházet pouze z určité sebereflexe. Měli bychom veškerými silami bránit tyto nástroje jak řekl kolega Líze, ztratili bychom věrohodnost v oblasti klimatických změn. Kolega Sebr. Děkuji. Já bych eh, vás chtěl podpořit eh, ve vašich eh, snahách. Myslím si, že se však také musíme postarat o vnitropolitickou akceptanci v eh, určitých eh, sektorech a neměli bychom eh, zatěžovat ty sektory, které od toho plně závisí. Myslím si, že by bylo také vhodné myslet na ty následující náklady, které by tak vznikaly a ty by měly být vždy odděleně indikovány. V USA je taková tendence ty daně vždy zdvojnásobit a říkat, kdo kdo za to může. Eh, zatímco systém ETS je transparentní eh, a eh, tedy uvádění příslušných poplatků na účtu by bylo vhodnější. Centrální však je také lodní doprava a zde prosím, abyste postupoval s veškerou kuráží. Vždyť eh, v Evropě můžeme stanovit určité trendy a měli bychom mít tuto odvahu. Centrální však, co se týče NOXů, je mít E, zcela jasný základ v e, údajích a měli bychom moci e, začlenit všechny náklady, které se tím souvisí, například i zpětné vyzařování, které by mohlo vést určitým škodám. Děkuji ta zpráva pro vás je jasná, jste vyzýváni k tomu, abyste zůstali pevní E, není možné, aby letecké společnosti z jiných e, zemí e, narušovaly naše zákonné předpisy a snaží se tedy snižovat naše zásady a celá jistě se to podaří takto prosadit i na soudním dvoře. Děkuji, děkuji vám za podporu. My jsme také toho názoru, že tato právní úprava byla přijatá pomocí řádných postupů a musíme být jisti. Eh, co se týče eh, odplaty a těch eh, objednávek Airbusu, to tady zaznělo. My prozatím vidíme, že Airbus měl takový úspěšný, úspěšnou takovou akci v Lebuže, což někde nezaznělo úplně na prvních stránkách, takže by se to mělo dostat tam, kam to patří a jediná hodnota, kterou v tom spatřujeme, je otázka, jestli eh, Airbus bude vyrábět kvalitní eh, letadla pro budoucnost. Myslím, že tomu tak je a že ve finále si místo na trhu najdou. Velkou otázkou eh, v souvislosti s ekvivalentními opatřeními je zásada, které se budeme v budoucnu držet ve vyjednávání o klimatu. A proto je velice politování že se nám nedostává podpory eh, od USA, protože podle OSN máme různé, ale diferencované a jiné eh, zásady eh, odpovědnosti. My jsme tady vystaveni velké konkurenci a letadla netrpí konkurencí z nějakých, jaksi prostě jižních zemí a tak dále. Mm, konkurence je globální, ale uh, Eh, ta zásada společné, ale ne diferenciace, ne diferencované odpovědnosti si ještě nena, nenášla správné místo. Takže solidní konkurence na tomto trhu je velice důležitá, solidní soutěž. Bylo by dobré, kdyby, eh, kdyby ICO, IKEO byla aktivnější v tomto odvětví, protože se zabývá regulací v Evropě, ale pak je tady ještě globální sektor letectví, který je neregulován co se týče těchto účinků letadel, která neletají nad Evropou a tuto situaci je třeba také řešit. Co se týče eh, hodnocení ekvivalentních opatření, eh, rovná soutěž mezi aeroliniemi, o to nám jde a rovná soutěž uznávání ekvivalentních opatření, to nesmí vést k situaci, kdy bychom zavedli preferenční zacházení s nějakými leteckými společnostmi, ať už jsou z jakékoliv země. Nebude e, lehké odhadnout a vyhodnotit tu ekvivalentnost, ale víme z jiných oblastí, že to lze. Doposud nebyly učiněny e, žádné návrhy na ekvivalentní opatření. Hovoří se o cíli 22% omezení eh, v porovnání s aktuální situací v Číně. Eh, jsou i návrhy eh, určité ve Spojených státech, ale prozatím nebyly tedy relevantními zeměmi oficiálně předloženy a pokud toto se nestane, tak je nemůžeme začít hodnotit. Dále. Daň z energie a směrnice o ní. Důležitou úvahou zde je to, že danění energie je atraktivním nástrojem, ale ten musí být odhlasován v radě jednohlasně a to bude velice náročné. Proto také asi eh, v minulosti ETS a obchody s emisemi skleníkových plynů vlastně eh, se prosadily, protože ty se prosadily pomocí kvalifikované eh, většiny. Tady rada dělá veliký rozdíl Eh, kdybychom měli vlastně debatovat tehdy v 90. letech v aktivní debatě, co se týče eh, té uhlíkové daně. Eh, jednohlasností by se toho nikdy nedosáhlo. Teď máme ETS, to se, tím se postupně daří zlepšovat architekturu a pracovat lépe. Teď otázka emisí mimo uhlíkových, tedy neuhlíkových emisí. Všechny ty vaše komentáře jsem si zaznamenal a bud, nahlásíme a budu o nich debatovat s kolegy, ale Tady je důležité podle mě to, abychom v prvé řadě prioritu viděli v tom, že se systém zprůchodní na mezinárodní úrovni a to myslím, že zabírá více našich eh, omezených zdrojů, než eh, jsme si představovali. Máme mnoho práce, ale mimo to eh, svět je velký, také probíhá řada bilaterálních činností, těm se musíme věnovat, ale i toto je priorita a my se jí budeme věnovat. Myslím, že jsem se dotkl většiny eh, komentářů, které zde zazněly a kolegové se budou zabývat i všemi těmi ostatními a rozhodně na nich budeme pracovat. Děkuji. Ano, děkuji vám, Josefe Delpeke, děkuji za eh, pod, podporu našeho výboru, ta je hodnotná pro celý eh, parlament. Buďte silní, neuhýbejte a nevzdávejte se toho, na čem se dohodla Rada a parlament. Děkuji vám a mnoho úspěchu. Uvidíme se, doufám, odpoledne, protože nám přijde ministr zdravotnictví z Polska a potom implementační zkuska.